Dear colleagues, good afternoon. Milí kolegové, dobré odpoledne. Vítám vás na dnešním zasedání výboru pro právní záležitosti a rád bych tady mezi námi přivítal prvního místopředsedu Evropské komise, pana Tenuemance, který za chvíli začne hovořit, ale začneme hned po pořádku bodem číslo jedna, takže schválení pořadu jednání. Chci vám tak ještě říci, že bod 12 a 13 se posouvají až na dobu po zítřejším hlasování. Což je vlastně jediná změna, která byla navržena, takže chci se zeptat, zda je všechno v pořádku. Souhlasíte s tím výborně, žádné výhrady. Tak a teď, co se týče sdělení předsedy číslo 2, bod pořadu jednání, nemám žádná sdělání, sdělení. Třetí bod pořadu jednání, schválení zápisů ze schůzí z dubna a května. Pokud do konce našeho zasedání nikdo nepředloží žádné námitky, tak eh, zápisy ze schůzí z 11. až 12. dubna 2017 a ze 3. a 4. května 2017 budou schváleny. A tímto způsobem můžeme hned přejít k bodu pořadu jednání číslo 4, a to k výměně názorů v rámci strukturovaného dialogu s panem Francem Timmermansem, prvním místopředsedou. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pro mě je to opravdu velkou ctí, že mohu být ve vašem výboru, což je také můj výbor, protože se zabývá otázkami, za které jsem zodpovědný a velmi úzce s vaším výborem spolupracuje. Takže teď velmi krátce, co všechno musíme pro eh, Brat. Dnes začínají vyjednávání o Brexitu. 27 eh, členských států přesně ví, jaké je stanovisko zastávají a tečka. A v tuto chvíli stojíme samozřejmě před výzvou toho externího kontextu, protože pan prezident eh, Putin svou linii nezměnil. Pan eh, prezident Trump je i stále i nadále velkou výzvou. Imigrační vlna samozřejmě ještě nekončí a Víte, už v podstatě v tuto chvíli hovoříme o těchto efektech, které jsou způsobeny vlastně posledními eh, lety, to znamená ten odstředivý, ta odstředivá síla tady funguje a v tuto chvíli je se třeba opravdu soustředit na ty důležité věci. Takže já chci v tuto chvíli říct, že tento výbor pro právní záležitosti se musí opravdu zabývat všemi jednotlivými body, které budou v podstatě řídit naší spolupráci. Ale je třeba se podívat na body, jako je například transparentnost, já doufám, že tady budeme moci vést konstruktivní dialog, který se týká institucionální dohody a doufám, že budeme moci dojít tedy do toho bodu, kdy v podstatě budeme schopni podepsat v podstatě ten mandatorní transparentní rejstřík. To znamená, že tady to pravidlo, E, musí být jasné. To znamená, ve chvíli, kdy nejste zaregistrovány jako lobbysta, no tak jednoduše prostě se nedostanete na zasedání. To funguje v komisi dobře. Já chápu, že tady možná to funguje trošičku jinak, že to je to trošičku jiné, tady v Evropském parlamentu, ale není to o tom, že byste se setkávali lid, s lidmi z vašeho volebního okresku. Jsou to lobbysté, jsou to opravdu specializovaní odborní lo, lobbysté, kteří mají specifické zájmy v souvislosti s vaší prací. To znamená, že já moc dobře vím, jak Evropský parlament eh, funguje a já jsem byl poslancem, to znamená, že já bych nechtěla, aby mi někdo říkal, se mohu bavit s lidmi z mého volebního okresku, ale chápu, že v podstatě jsou jiní lidé, kteří mají zájem na tom mě více poznat, ale já třeba nemám zájem všem sdělovat, na základě jakých poznatků a zájmu se rozhoduji já. Dále, co se týče lepší eh, regulace, to znamená, my musíme rozhodně zlepšit způsob naší práce a také hlavně prostřednictvím interinstitucionální dohody, to znamená, že ta spolupráce mezi institucemi je v tuto chvíli opravdu velmi dobrá, refit eh, je samozřejmě velmi komplikovaný, složitý, všichni na to samozřejmě reagujeme, což je velkou výzvou, ale ono to opravdu k lepší regulaci opravdu vede a lepší regulace neznamená pouze snižování administrativní, administrativní zátěže. Jde o to, aby to fungovalo, aby to bylo efektivní. To znamená, že pravidla zákony a regulace musí být efektivní v prvním a posledním řadě. Takže interinstitucionální dohodu, tu už jsem zmiňoval, co se týče sdílení informace eh, o probíhání vyjednávání a vyjednávání o mezinárodních dohodách, tak eh, s tím jsme samozřejmě začali v minulém roce a další jednání všech tří institucí by se mělo odehrát v následujícím měsíci. Eh, samozřejmě vím, že už chcete, abychom začali hovořit vlastně o těch aktech přenesené pravomoci a a o prováděcích aktech. Ehm, my jsme ehm, vlastně ten legislativní návrh ehm, v minulém prosinci roku 2016 už předložili. To znamená, že tady jde v podstatě o to nastavení po Lisabonské smlouvě. Eh, Rada se na to to v tuto chvíli vrhla. Bohužel ale členské státy v tuto chvíli nechtějí v podstatě vybírat si aktiv přenesené pravomoci, i když jsou daleko vhodnější než prováděcí akty. Dále, co se týče ještě interinstitucionální dohody, tak tady chceme mít také společný rejstřík eh, aktů v přinesené mm, pravomoci. Tady samozřejmě jde o eh, komitologii, jde o to v podstatě, aby ta správná rozhodnutí byla přijímána a hlavně, aby vše bylo jasné, protože velmi často se stává, že vlastně členské státy se interně nemohou dohodnout a proto přináší vlastně tu pravomoc na Evropskou komisi, ale to není v podstatě ta myšlenka, která je za těmito akty. To znamená, myslíme si, že i členské státy musí v takovýchto případech převzít zodpovědnost. Kromě toho samozřejmě tady máme otázky subsidiarity a proporcionality. To znamená, že my musíme eh, spolupracovat eh, s členskými státy i v rámci Kozaku. Těch eh, návštěv a vyjednávání proběhlo opravdu velmi mnoho, více jak 500 schůzek se konal v posledním roce, ale tak to budeme pokračovat i v budoucnosti. E, co se týče právního státu, tak já vím, že pro tento výbor je velmi důležitý řádný právní kontext pro vnitřní trh a pro biznis. Samozřejmě je jasné, že pro to, aby to všechno fungovalo, tak potřebujeme mít nezávislé soudy. A tady v tuto chvíli musím říct, že opravdu ve mně hodně vzbuzuje obavy současná situace v Polsku. Pokud chcete, abych se k tomu ještě blíže vyjádřil, tak mohu. Tudíž ta chvíle, ve které v tuto chvíli žijeme, je opravdu velmi e, složitá. Jde samozřejmě i o integraci celé Evropské unie, jde o to nastavit si ten směr, kterým se chceme ubírat. My jako Evropská unie e, chceme samozřejmě stát za pokrokem, e, který nás čeká a chceme bojovat samozřejmě proti nacionalistickým a xenofobním náladám. Takže to, co děláme na institucionální úrovni, je samozřejmě velmi důležité, ale to samozřejmě není to, co doléhá v podstatě až k srdcím našich občanů. V dnešní době je Evropa úplně jinou Evropou, než jakou byla před dvěma či třemi lety. To znamená, teď se musíme rozhodnout, jak tedy budeme přistupovat k Brexitu a je třeba si také nastavit to, co chceme v tom eh, následujícím období, protože samozřejmě všechny, eh, všechny zákony, všechny práva, která v tuto chvíli, na kterých se v tuto chvíli dohadujeme, zásadním způsobem ovlivní náš budoucí život. To znamená, že právní stát a řádné zákony jsou opravdu zcela zásadním stavebním kamenem života v našich zemí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji a v tuto chvíli máme dostatečné množství času na to, abychom si vyměnili názory s prvním místopředsedou Evropské komise. A paní Hannibal bude mluvit jako první. Děkuji za to, že jste za námi přišel. Musím se trošičku mluvit za to, že je nás tady tak málo, což je opravdu dosti nešťastné, protože to, co vy jste řekli, je zcela zásadní. Já jako britská poslankyně si myslím, že v tuto chvíli toto období je opravdu extrémně důležité pro Velkou Británii. Vy jste hovořil o nacionalismu a xenofobii a jsem velmi rád, že o tom hovoříte, protože Evropská komise se určitě tímto problémem zabývá i zabývá se tím způsobem, jak tomu kontrahovat, jak proti tomu bojovat a snižovat tyto nálady v Evropě. Jelikož tady nejsou žádní další bričtí eh, kolegové, tak eh, v podstatě jenom řeknu, že to jsou otázky, které vlastně byly součástí té mm, kampaně referenda. A to, co se vlastně stalo, tak to už je skoro rok za námi a vy vlastně tuto chvíli začínáte ta vyjednávání opravdu v extrémně zvláštním eh, kontextu i v souvislosti tedy s tím, co se teď děje s britskou eh, vládou. Vy jste říkal hned na začátku, že jste měl velmi jasnou představu o tom, jakým směrem se vydáváte. Ale já teď přesně nevím, zdali britská vláda opravdu ví, jakým směrem se ubírá. Byla bych ráda, kdybyste k tomu se mohl nějak vyjádřit. Chápu, že je spousta věcí, které tady otevřeně nemůžete říci, ale eh, jak se k tomu stavíte vy? Jaké stanovisko zastáváte? Paní Kaufmann, prosím. Pane místo předsedo, i za sebe vám chci poděkovat za to, že jste k nám přišli. Mně je také líto, že je tu tak málo kolegů. Ale já jsem tu vystetu a já jsem opravdu ráda, že jste řekl to, co jste řekl, protože já musím říci, že ještě před rokem a půl bych si nebyla bývala pomyslela, že státy Evropské unie budou v takové situaci, v jaké jsou. Já jsem spíše měla ty obavy, že vlastně Brexit vyvolá domenový efekt a já jsem například si přečetla, že i bývalý eh, prezident České republiky v podstatě i v souvislosti tedy s tou eh, migrační eh, krizí se rozhodl, že bude podporovat podobné praktiky a nálady, to znamená, že bude podporovat odchod České republiky z EU, ale my jsme také právní jednotou. Já si myslím, že všichni v podstatě tím, že jsme také členy Evropské unie, se chceme řídit stejnými právními eh, zákony a pravidly. Vy jste, a to což je úplně jiné téma, vy jste hovořil o aktech v přenesené pravomoci. Mohl byste možná k tomu ještě něco říci? Já vím, že my jako Evropský parlament. V tuto chvíli jsme vlastně uprostřed celého toho pracovního procesu s panem Sajrem. Vlastně budeme zítra poprvé o této otázce hovořit. Ale proto si myslím, že je také velká škoda, že ta interinstitucionální vyjednávání ještě pořád nejsou u konce a já se ptám, proč je tomu tak. Je to kvůli tomu, že ty jednotlivé instituce ještě pořád nebyly schopné sformulovat své vlastní stanovisko. A další věc, kterou jste říkal, což je také zase úplně jiné téma, ale jelikož máme dostatek času, tak se zeptám. Tady jde o otázku těch takzvaných hlasatelů korupce, whistleblower. Tady my jsme přišli s naší vlastní iniciativou, která by měla zajistit v podstatě ochranu, celoevropskou ochranu těchto lidí, kteří hlásí pří, příklady nebo případy korupce, těch tzv. whistleblowers. To znamená, že tady opravdu chceme, nebo jsme očekávali od komise, že předloží odpovídající návrh, protože tady zaznívaly různé věci, zaznívaly tady ty názory, že vlastně by měli tito lidé požívat ochrany pouze ve chvíli, kdy budou vlastně nahlašovat korupci ze soukromého sektoru, jiní, kteří říkali, že, že by se to měly týkat pouze veřejného sektoru. Ale tady já si myslím, že všichni, všichni tito lidé, kteří nahlásí případy korupci, musí požívat ochrany. Přece není možné, aby ti, kteří prostě eh, odhalí tyto případy korupce a zveřejní je, aby to byli ti, kteří v podstatě nakonec budou za to ještě potrestáni a budou trpět jak na té veřejné, tak na soukromé úrovni. Takže k tomu bych vás poprosila, abyste se také vyjádřil. Prosím. Mr. Anderson? Pan Anderson? Děkuji. Já bych nejprve chtěl vyjádřit souhlas s tím, že potřebujeme eh, ochranu, lepší ochranu whistleblowerů a budu se těšit na vaši odpověď v této věci. Mám také otázku týkající se Brexitu. Eh, v tisku proběhly zprávy, že pan Frhovstát prohlásil, že by Británie možná měla znovu zvážit, respektive kdyby Británie eh, znovu zvážila Brexit, tak by eh, vlastně nemělo eh, dojít k tomu, že by vlastně zůstali za stejných podmínek, že by vlastně měli mít horší podmínky, třeba pokud jde o ten britský rabat. Je toto názor také komise, nebo ne? Dále, Měl jsem pocit, že se chystáte říci něco zajímavého o Polsku a právním státu a já bych tedy rád slyšel více detailů. Děkuji, pan Lebhleton. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám pana Timmermanse, je to vždy velká událost, když k nám přijde eh, první místo předseda Evropské komise. Tím spíše, že pane Timmermansi, teď eh, eh, se o vás hodně mluví. Nedávno jste v březnu prohlásil, že Evropa nemůže být vytvářena na úkor národních států. Takže určitě mě to dělalo velikou radost, jak si dovedete představit. Komise také se hodně vměšuje do vnitřních záležitostí některých států. A vy sám, pane Timmermansi, jste zmínil e, Polsko a nahodil jste nám udičku v tom, že o tom můžeme hovořit více. Vy jste byl polským deníkem zvolen e, mužem roku 2017. To samo o sobě není výtka, ale ukazuje to, že Evropská komise tedy hodně e, ovlivňuje vnitřní záležitosti Polska a možná až příliš. Já jsem z té polské záležitosti vyrozuměl, že se spochybňuje eh, proces reformy ústavního soudnictví. a Já si myslím, že přece jen to spadá do suverenity každého členského státu, aby si koncipoval své ústavní soudnictví, jak sám chce. Takže by mě zajímalo, co k tomu můžete říci. A dále by mě zajímal váš názor na Maďarsko. Komise Maďarsku vytýká řadu věcí, především dvě aktuální témata. Jedno téma, které se týká Eh, údajného, alespoň eh, porušování svobody usazování. Odkazuji na eh, zákon, který může ohrozit fungování Sorošovy univerzity. Ale i v tomto případě, když se na ten zákon podíváme, tak není zdaleka tak radikální, jak se tvrdí, protože Jedná se pouze o svobodu usazování zahraničních univerzit, pokud nemají kampus ve své zemi původu. To znamená, to je věc, která se dotkne jen velmi málo univerzit a myslím, zdá, není tedy legitimní, aby stát si takový zákon odhlasoval. A pak další zákon, který je problematický, to je zákon, který umožňuje maďarským úřadům poměrně snadno zadržet migranty, kteří tam přijdou. I zde můžeme diskutovat o způsobu zadržení nebo o systému systémovém charakteru zadržování, ale i zde považuji za legitimní, aby konkrétní stát se zabýval migračními toky do té své dané země. A já se velice těším na vaše odpovědi na mé otázky. Pan Foss. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Já bych měl eh, dva dotazy. Eh, za prvé eh, ohledně koherence právních aktů, protože já tady vidím, že tady jsou věci, které nejsou úplně zohledněny, ale je to věc, která se objevuje v každodenním životě. A za druhé, já si myslím, že bychom se na některé věci měli dívat z hlediska koncepčního. Za prvé, Máme ochranu údajů. Eh, v květnu jsme eh, schválili k tomu legislativu, eh, potom to vstoupí v platnost a potom tady máme otázku ochrany soukromí na internetu. Je to věc, která je nutná, ale úplně to není v souladu s nařízením o ochraně údajů. Je tedy tam další bariéra, která se tady vytvořila. A kromě toho, Máme tedy definici eh, soukromí na internetu a tady tuto definici potřebujeme v kodexu pro elektronické komunikace a potom na tomto obsahu eh, závisí také otázka digitálního obsahu, třeba jestli tam dáme ty eh, zprávy Messenger. A na úrovni parlamentu se to velmi špatně koordinuje, protože tady já myslím, že Eh, trošku mateme eh, ty, eh, kteří potom se tím musí v konečném důsledku zabývat. A potom tady další věc. Eh, co se týče otázky migrace a potom vytváření eh, databází a jak to máme udělat, aby to navzájem souviselo. Já tady mám pocit, že tady mm, dodatečně potom přijdeme s nějakou myšlenkou, místo toho, abychom na začátku přemýšleli, jaké údaje potřebujeme, kdo k tomu má mít přístup, jak to všechno zrealizujeme eh, tak aby jsme věděli, kdo se dostane tedy na to naše území, a tak dále. Já mám eh, pocit, že se to dělá prostě krok po kroku, místo abychom měli celou koncepci. A potom, co se týče eh, také trestního práva, že tam někdy eh, chybí odvaha pokročit ku předu. Tady máme otázku veřejného žalobce, tedy potom otázku Mm, prokurátora, eh, soudního dvoru, ale prostě nemáme eh, mm, nějaké opravdu efektivní eh, trestní právo. Možná to není realistické v politice, to je možné, ale tady máme prostě pořád dodatečné, doplňující prvky a potom je to nepřehledné a potom už tam to není koherentní. A potom bych si chtěl bych si myslím, že bychom měli být eh, trošku odvážnější, když samozřejmě to není úplně pravděpodobné v politice, ale já si myslím, že my potřebujeme mít prostě koncepci, to k tomu přistupovat, alespoň, aby eh, komise eh, měla nějaký koherentnější přístup, pokud jde o jednotlivé právní akty. Děkuji, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu místopředsedovi Temrovancovi. Vy jste hovořil o tom, že Evropská unie by měla být silnější, její eh, instituce by měly být efektivnější, tak aby se bojovalo proti populismu, xenofobii, nacionalismu. 27 členských států, eh, které ví, co chtějí, které jsou připraveny pokračovat v evropském komunitárním projektu. Já s tím to souhlasím. Já věřím v evropský projekt, věřím v projekt tohoto společenství, ale musím říci, že od té doby, co zasedám zde v Evropském parlamentu, jsou to mu tři roky, tak eh, se dvě témata mě velice překvapují, pokud jde o sílu EU, kterou bohužel dnes příliš nevidíme. Za prvé je to ochrana charty nebo listiny základních práv. A druhá věc se týká řízení migračních toků. Pokud jde o to první téma, pravděpodobně si vzpomenete, že jsem byla spravodajkou pro situaci základních práv v EU v letech 2014 a 2015. A e, vlastně při té práci mě jedna věc velice zasáhla. Aktivace článku 7, eh, k níž dochází k opakovanému a závažnému porušování eh, základních práv. Já si myslím, že u porušování základních práv je třeba jednat předem a ne až ex post, pokud dochází k systematickému porušování základních práv. A tato aktivace článku 7 eh, zatím nikdy neproběhla. Hovořilo se o ní například v případě Maďarska, ale není jasné, jak je možné vlastně předcházet porušování základních práv. Listina základních práv je vlastně legitimním nástrojem EU a mě by zajímalo, co podle vás je možné dělat více, abychom lépe chránili listinu základních práv a tím tedy i základní práva všech evropských občanů. Já už jsem eh, o tom i hovořila eh, v rámci LIBE, kde kolegyně Sofie Intervelt dělá zprávu o monitorování. Eh, to znamená, že by vznikl nějaký mechanismus pro monitorování zemí a případného porušování. Jaké tedy jsou alternativy k článku 7 a jaké reálné nástroje mohou bránit porušování základních práv? Nyní přejdu k druhému tématu, to je řízení migračních toků. I v tomto případě se hovoří o tom, že je třeba najít nějaké efektivní řešení. E, řešení už byla zmíněna nejrůznější. E, myslím si, že problémem je hodně vůle. A tady e, nemluvím ani tolik o komisi, jako spíše o Evropské radě, která dnes zastupuje spíše egoizmy jednotlivých členských států. My pracujeme na změně dublinského nařízení a dostáváme zprávy v tom smyslu, že Rada chce blokovat přeskum tohoto dublinského mechanismu. Nechce udělat krok eh, před, protože eh, není schoda na rozdělení odpovědnosti. V oblasti mezi institucionálních vztahů a cílem vytvořit silnější Evropskou unii. Eh, co byste mi tedy řekl, pokud jde o radu a tento nedostatek vůle? Jak lze překonat tento nedostatek vůle ze strany evropských zemí? Předseda Juncker na minulém plenárním zasedání hovořil o eh, aktivaci eh, řízení pro porušení povinnosti členských států a následných sankcích. A ten fakt, že se bude vlastně vynucovat spolupráce, je podle mého názoru projevem selhání evropského projektu, protože by to mělo být samozřejmostí a mělo by to fungovat, aniž by se navzájem země vyhrožovaly sankcemi. Takže mě by zajímalo, jaká je tedy situace eh, a dialog s radou v tom ohledu. Děkuji za všechny tyto otázky a pokusím se tedy eh, odpovědět eh, dle svých nejlepších schopností. Myslím, že je mnoho důvodů pro to, proč eh, britské referendum probíhalo tak, jak probíhalo. Mohli bychom asi o tom hovořit celé hodiny. Ale velice jednoduše řečeno, pokud 15 až 20 let eh, neustále říkáte lidem, že veškeré zlo přichází z Bruselu a že Brusel vás připravuje o to nebo o něco jiného, tak potom na konci tohoto období když řeknete, no a vlastně mimochodem chtěli bychom, abyste hlasovali pro Unii, tak nemůžete být příliš překvapeni, že lidé spíše vám naslouchali v, během těch předchozích 20 let. A já si myslím, že zajímavé na tom, co teď zaznamenáváme, je to, že lidé pochopili, že vlastně neustále eh, kritizování EU eh, není bez následků. Já jsem v národní politice eh, také dlouho působil a vím, že po mnoho let jste mohli EU vinit za všechno, co je špatně a vlastně na sebe brát eh, úspěch za to, co je dobré, protože EU sama o sobě nebyla nějakou hrozbou. Ale teď se ukazuje, že pokud to děláte příliš dlouho, tak potom hrozí, že skutečně EU eh, může se zhroutit a potom eh, najednou všichni řeknou, No, já nejsem tedy spokojený s tím, plně se vším, co se v Bruselu děje, ale nechci o tuhle Evropskou unii přijít. A objevuje se poměrně hodně příznaků tohoto přístupu. A myslím si, že probouzení takové nové politické generace v posledních britských volbách je také ovlivněno tím, že mnoho e, mladých lidí ve Spojeném království si řeklo, no ale pro co to ti naši rodiče hlasovali v referendu, to my jsme nechtěli. E, a já na to vždycky říkám, no můžete si stěžovat, ale ještě jste k volbám, no a oni řeknou ne a já pak odpovídám, no tak si nestěžujte, pokud nehlasujete, tak si pak nemůžete e, stěžovat na výsledek. A myslím, že teď je okamžik, kdy eh, ve Spojeném království eh, ale i jinde, třeba v Německu jste viděli eh, demonstrace mladých lidí, kteří se chtěli vyjádřit v tom smyslu, že ten projekt je pro ně důležitý. Já bych to možná řekla jinak. Jak jak je nazývat, protože populisté to je takový eh, vágní význam. Řekněme ty reakcionářské eh, síly, eh, ty kombinují dvě věci. Útočí na to, co považujeme za své hodnoty a útočí na establishment. To znamená, my se snažíme hovořit na podporu našich hodnot, ale to, co slyšeli naši Eh, občané, oni nemají pocit, že se hovoří ve prospěch hodnot, ale že se hovoří na podporu establishmentu. Takže místo toho, abychom vyvolali ten dojem, jaký jsme chtěli, to znamená, že ukážeme, co děláme, ty naše hodnoty, tak to vypadá, že bojujeme jenom za ten současný establishment. A to nás potom nakonec oslabuje v té ideologické konfrontaci. Na to bych chtěl upozornit. To je skutečně ideologická konfrontace mezi lidmi, kteří věří v otevřenou společnost a mezi těmi, kteří věří v uzavřenou společnost, která bude určná jenom těm ehm, šťastlivcům, kteří budou určeni na základě národnosti nebo nějakého jiného kritéria. Možná, že Brexit a volba Trumpa v USA nás přivedly do eh, situace, kdy si uvědomíme, že hlasování má své následky a že možná ty následky někdy eh, jste úplně nezamýšleli, když eh, vhazujete ten svůj, ten svůj hlasovací lístek. Viděli jsme volby ve Spojeném království, volby ve Francii, na to také nezapomínejme. kde vlastně kandidát zcela jasně dal najevo, že budoucnost vidí uvnitř EU, vlastně zvítězil nad kandidátkou, která eh, zastávala názor přesně opačný. A to je určitě uh, Eh, problém eh, pro eh, to politické hnutí, které vedla, ale uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud jde o jednání o Brexitu, myslím, že nemám moc co dodat oproti tomu, co již zaznělo dříve. Pro nás je důležité, že musíme zachovat tedy práva našich občanů, musíme skutečně dbát na to, aby žádní občané tím neutrpěli ani občané Spojeného království žijící na kontinentu, ani občané EU žijící ve Spojeném království. To je velice důležitá věc. A druhý bod, kde jsem pravdu pevně přesvědčen, že musíme být velice opatrní, mě je 56 let. Velkopáteční dohoda byla jedna z hlavních událostí eh, mé osobní zkušenosti z politiky. Věc, která se eh, dříve nezdála nikdy možná, než skutečně nastala a věc, která by nikdy nenastala bez EU, to je třeba jasně říci. A my máme odpovědnost, zcela zásadní odpovědnost eh, pro další generace zajistit, že velkopáteční dohoda zůstane a bude nadále úspěšná. A musíme být eh, velice opatrní pokud jde o vývoj na tom ostrově vedle eh, Anglie, to znamená jak eh, v severním Irsku, tak v Irské republice. To je věc, která eh, opravdu je pro nás důležitá. Tady nejde jenom o fyzické hranice, je to jeden z nejdůležitějších mírových projektů za posledních 40 let a neměli bychom Eh, nikdy jej nechat ohrozit jednáními o Brexitu. To je tedy druhá věc k tomuto tématu. A třetí, eh, velice obecně řečeno, musíme se snažit, eh, aby Eh, to bylo co nejméně škodlivé pro všechny strany. Eh, to je rozvod, o který my jsme nepožádali. Já osobně toho velice lituji. Myslím si, že je tragédie, že se něco takového děje, ale skutečně neseme odpovědnost zajistit, abychom nespůsobili více škody, než eh, je tedy nutné během těch jednání. Yes, I saw. Well, the, the Brexit has not. Brexit Eh, nevedl ke nějakému dalšímu vodopádu eh, žádostí o vystoupení. Ale když se podíváme někdy na ty problematické eh, věci a ty vztahy, které máme třeba s Maďarskem nebo s Polskem, ale musíme se podívat na tu obrovskou podporu 80 obyvatel podpořilo členství v Evropské unii. Takže jsou věci, kde se nedá nesouhlasit. Potom eh, ta kampaň, kterou zahájil Orbán, zastavte Brusel. A potom, eh, to je dosti ironické, když se podíváme na budapešské metro, tak eh, <laughs> to metro bylo postaveno na základě strukturálních fondů z Evropské unie a říká se zastavte Brusel. Tak proč ta situace je taková v Maďarsku? Protože Orbán ví, že většina Maďarů ví, že patří do této evropské rodiny. Takže ten obrázek není eh, černobílý, jsou tam prostě určité nuance. A také eh, reakce eh, v České republice, když Václav Klaus řekl, co řekl. A budou tomu říkat checkout nebo checkzit, nevím, jak se to by mělo jmenovat. Já jsem byl v Praze den potom, co to řekl eh, Václav eh, eh, Klaus a rezonovalo to ve, u veřejnosti, ale ta krása českého lidu je, že Češi mají opravdu smysl pro ironii. A když se dívají na realitu a na svět a mají opravdu smysl pro ironii Češi. A když ten bývalý prezident Václav Klaus hovoří. Ale existuje také eh, velká skepse, pokud je Evropskou unii, ale eh, podle eurobarometru podpora Evropská unie, Evropské unie se zvýšila i v této zemi po Brexitu a po a, eh, a, amerických volbách, po zvolení Trumpa. A nyní bych Eh, chtěl eh, to navázat na to, co řekla paní Kaufmanová, právní stát. Když pan Lebreton říká. Když říkáte, nebo mluvíte o vnitřních záležitostech Polska, ta celá otázka toho, že právní stát a organizace jako naše, tak jak to vypadá? Podepíšete smlouvu, potom to ratifikujete a potom ta smlouva je pro vás závazná. A nemůžete jednoduše říci, že na základě národní svrchovanosti máme smlouvu, ale pozor, národní svrchovanost tady je. A já si prostě vyberu jenom uh, to, co se mi bude uh, hodit, co se mě bude týkat na základě národní svrchovanosti. Potom uh, nezávislost uh, Eh, soudnictví. To je věc tak zásadní, že pokud existují pochybnosti ohledně nezávislosti eh, soudnictví, tak to by byla eh, to by bylo opravdu velmi špatné, kdyby my, Evropská komise, jsme se k tomu nevyjádřili, kdyby existovaly pochybnosti. A já jsem přesvědčen, že nezávislost soudnictví může mít různé podoby. Ale znamená to, že eh, legislativní pravomoc exekutivní nemá kontrolu nad soudy. A určitě na tom se všichni dohodneme, že to je za, taková zásada. A pokud eh, v členských státech existuje tendence k tomu, že by stát eh, více kontroloval soudy, no tak se k tomu musíme vyjádřit. A už roka půl takže my to děláme tak, že posíláme doporučení, snažíme se spolupracovat. Ale pokud Eh, nic z toho nevedlo k nějakému vyjádření eh, eh, ze strany státu, no tak dobře říká se, že to je taková, mm, takový výpad osobní France Timmermansa vůči Polsku, ale většina členských států by chtěli, aby se Polsko společně podílelo na řešení této situace s Evropskou komisí. A já čekám na signály, že eh, nám řeknou, jak by tuto eh, situaci eh, řešili, aby se dále neohrožoval právní stát, což je bohužel současná situace. Je to zasahování, vměšování se do vnitřních záležitostí Polska, když je to otázka pravomoce? to, že když my jako Evropská komise přistoupíme k opatřením, znamená to uh, se, pokud se jde o státní pomoc, ale my to děláme, protože to je náš mandat. Je to uh, ve smlouvě, všechny členské státy to ratifikovaly ve smlouvě. V případě Maďarska pokud jde o Maďarsko, ptal jste se také na Maďarsko. Máme eh, tedy řízení pro porušení eh, povinnosti. My jsme jako komise jasně definovali svůj postoj. Maďarská vláda bude mít samozřejmě možnost reagovat, představit svůj postoj a uvidíme, jak to dopadne. E, tímto způsobem ta řízení fungují. Máme taková řízení s členskými státy pořád. Minulý týden bylo zahájeno řízení vůči Maďarsku, ale také řízení vůči Holandsku. Takže eh, takováto řízení pro porušení práva s členskými státy probíhají eh, běžně, taková je ostatně úloha komise a vzhledem k tomu, že toto řízení probíhá, tak já eh, nemohu diskutovat o konkrétním případě, o kterém jste hovořil. To je teď otázka dialogu s maďarskou vládou a to tež platí pro asilový zákon, protože i v tomto případě jsme zaslali oznamovací dopis maďarským úřadům. Um, A nyní bych se eh, vrátil k otázce projednávání ve výboru. Já bych si býval eh, přál, abychom v tom více pokročili. Ale eh, vzhledem k tomu, že komitologií se zabýváme víc než 20 let a eh, různými způsoby, tak já jsem si vědom, že tam bude určité přetahování mezi parlamentem a radou, protože jedna strana upřednostňuje eh, prováděcí akty, druhá v přenesené pravomoci a co se týče komise, tak my upřednostňujeme řešení, které by bylo dobré pro všechny. A Eh, je to řešení, které by vedlo k tomu, že my eh, nemusíme rozhodovat o ničem, když o tom nerozhodnou členské státy. Eh, víte, jak to je s GMO, jak to funguje. Potom glyfosáty, jak to dopadlo. A nemůžete se na něčem dohodnout doma a potom to dát na stůl komise a říct, ať oni to vyřeší prostě tak to nefunguje. A ne proto, že já bych si myslel, že to je špatné pro komisi. Ano, je to špatné pro komisi, ale ten hlavní důvod je, že potom eh, veřejné mínění nabíde dojmu, že to je něco, co my nechceme, ale komise a ti brusel, bruselští byrokraté eh, prostě nás do toho nutí. Já eh, chápu Junkra, když říká, už to stačilo, Eh, pokud chcete, aby glyfosáty eh, byly na zák- eh, aby to zůstalo v, té, v, tom vědec, v, té, v tom vědeckém tvrzení, tak to tak udělejte. Ale my tady máme dva cíle v komitologii. Za prvé musíme najít kompromis mezi radou a mezi parlamentem a my se uh, snažíme být blíže vaší pozici než rady, to víte, a potom, že my se snažíme vytvořit systém, kde lidé uh, přebírají odpovědnost uh, za svoje uh, stanovisko a potom nemůžou prostě tu odpovědnost odmítnout. A co se týče oznamovatelů korupce, whistleblowerů, my na tom pracujeme, ano, my máme veřejnou konzultaci, která skončila nedávno. Uh, Eh, já se podívám, kolik jsme jich přesně měli. Dostali jsme 6 tisíc, téměř 6 tisíc eh, reakcí, z toho 200 eh, z, ze organizací zúčastněných stran, to byly opravdu přímé odpovědi, také občané zareagovali. My to analyzujeme a my velmi pozorně posloucháme vaše diskuze. Prosím, informujte nás, o tom, co si o tom myslíte, abychom mohli eh, vypracovat eh, společný návrh a já eh, velmi pod, pozorně poslouchám připomínky k tomuto tématu. Potom tady ten dotaz, který se týkal toho, jak to vypadá se Spojeným královstvím a vzhledem k stávajícím okolnostem je pravděpodobné, je ohledně toho, jestli může eh, Spojené království změnit názor, tak pan Vrhovštad eh, řekl, je to jeho stanovisko, že to je věc eh, velmi hypotetická. Já bych samozřejmě přivítal Spojené království s otevřenou náručí, kdyby se Spojené království chtělo vrátit do Evropské unie, ale já si nemyslím, že se toto stane. Já, tady máme Máme eh, jasný důkaz eh, ze strany pana Davise, že se toto stane. Vy, kdo sledujete Spojené království, víte, že se to stane. A otázka je, jak se to stane a co se přesně stane. Doufám, že se eh, dozvíme něco brzy od vlády Spojeného království. Ale to jsou takové různé hypotézy pro Evropskou komisi. Ale my musíme být realisty. Eh, potom konzistentnost eh, právních aktů. Eh, pane Fosy, já s vámi plně souhlasím, ale ten problém je následující. Za prvé, vy pracujete na základě 28 porovnatelných, ale odlišných právních systémů, kde často už předtím existovala jiná legislativa, takže vy nezačínáte od nuly, to by bylo fajn ale jak jste řekl, to by bylo milé, ale politická realita je jiná. A za druhé, jak víte, ve všech těchto oblastech jsme eh, jednali, každý měl jinou pozici a potom eh, v trialogu nebo kdykoliv jinde budeme muset dospět ke kompromisu. A my oba máme zájem o to, aby eh, ten kompromis fungoval pro Eh, konečné uživatele. A zde já mám obavy. Eh, bohužel často kvůli komplikovanosti jednání, tak my jsme svědky toho, že ten fakt, že tam je kompromis, tak eh, to je často důležitější než samotný obsah kompromisu. A kdo tím trpí a kdo musí pracovat s legislativou, tak to jsou národní legislativy. To jsou někdy, někdy občané, spotřebitelé, někdy soukromý sektor a někdy státní zpráva. A to je proč eh, v té inter, interinstitucionální dohodě o lepší eh, legislativě my se snažíme, abychom měli posouzení dopadu nejen na základě návrhu komise, ale také na základě výsledku jednání, pokud existuje eh, nějaká důležitá změna návrhu komise, protože nyní je komise neutrální pokud je tam přesvědčená komise, když si třeba eh, komise myslí, že to došlo příliš daleko od toho původního obsahu, ale ten externí orgán posoudí, zdali je kompromis, tak zdali tento eh, kompromis je vůbec eh, realizovatelný, když to vstoupí v platnost. Potom otázka. Soukromý kodex elektronických komunikací, vy se setkáte s kolegou Ansipem, ano, on sem přijde a on je více kompetentní, aby o těchto specifických otázkách pohovořil. Je, eh, musím bohužel si pospíšit. A potom otázky, eh, zásadní článek 7, základní práva. Toto funguje pouze v případě, že za to všichni převezmou odpovědnost. Během posledních let při několika případech eh, nejenom jsem byl hrdinou jednou, třeba v Gazeta Vyborža v Evropském parlamentu, když jsem zaktivoval článek 7. Tak to by, se, to by bývalo nic nezměnilo, protože my bychom neměli dostatek eh, podpory eh, v radě, tak abychom mohli Eh, zakročit. A to je prostě politická realita, které čelím. Já jsem ale přesvědčen, že dnes po všech těch eh, osobních útocích na mou osobu, tak já jsem stále přesvědčen, že dialog je nejlepší, abychom vyřešili tuto otázku. Ale ten dialog bude fungovat pouze v případě, že eh, ty členské státy, kterých se to týká, dojdou k názoru, že i ostatní členské státy chtějí řešení. A že je důležité, aby všichni byli přesvědčeni o tom, že musíme nalézt řešení, protože eh, eh, my eh, v tom takovém našem skleníku. My nechceme prostě ukazovat na členské státy prstem. V právním státě to tak nefunguje. Musíte být eh, odvážní. Když třeba vidíte, že v členském státě něco nefunguje, tak toto řešit. My jsme tak dobří v tom, že řešíme otázky v kandidátských zemích, když si myslíme, že tam je problém s právním státem, ale potom, jakmile jsme členy této rodiny, tak potom je to velmi komplikované toto začít řešit. To je otázka také eh, Eh, prostě eh, je otázka stejná třeba v Rakousku. To je pořád v nás. Je důležité, aby eh, členské státy řešily tyto obavy. A když se toto řeší na Radě pro všeobecné záležitosti, já doufám, že toto pomůže. A paní Infeld v nedávném interview žádala, že bychom měli mít novou strukturu, ale že bychom měli le- mít lepší koordinaci těchto struktur, tak já jsem člověk pro vás. Já jsem Eh, plně k dispozici, jak bychom mohli lépe skoordinovat současné struktury. Eh, takže prověřit otázku právního státa my to neděláme s několika členskými státy, my to děláme se všemi. To je prostě pronatelný proces. Potom otázka migrace, opět eh, zde potřebujeme konsenzus v rámci členských států. A to se týká samotného srdce členských států. My víme, o co jde. A často eh, se to politicky vyplatí eh, řešit eh, strachy lidí, protože to souvisí s terorismem, strach, terorismus a migrace. To je věc, které čelíme. Musíme spolupracovat, abychom nalezli řešení, pokud členské státy uvidí, že otázka kvót je pouze eh, ta malá část skládanky, eh, pouze v těch výjimečných krizových situacích a že to, co je opravdu důležité, je lepší vnější ochrana hranic, eh, lepší spolupráce s africkými zeměmi a na Středním východě, lepší návratová politika, lepší integrační politika v mnoha zemích a potom, když z nějakého důvodu, eh, jak v roce 2015, některé země, Řecko či Itálie, prostě jsou o, úplně prostě zahlceni svými e, e, problémy, tou krizí, jsou úplně zahlceni, tak už to prostě nefunguje. Ale to jsou e, velmi výjimečné případy. Já mám problém, když někteří národní lídři říkají e, prostě eh, Evropská unie, Brusel nás o něčeho nutí, že chtějí měnit naši kulturu, protože my chceme vybrat sami, nutí nám eh, tisíce lidí. Ale já si myslím, že bychom měli být v této debatě upřímnější. A pro, jak by se to mohlo udělat? Podívejte se na to z druhé strany. Země jako moje země. My máme Eh, dlouholetou zkušenost eh, s diverzitou. Eh, my jsme, nejsme úplně úspěšní s inkluzí. A ti lidé, kteří mají pocit, že mají právo zabít ostatní na základě džihadistické ideologie, tak jsou to lidé druhé, třetí generace z Belgie, ze Spojeného království. A to je věc, kterou musíme vyřešit. A jiné národy říkají, dokud vy eh, nedořešíte tento problém, tak my máme obavy, tak já je chápu. Ale zase říci, eh, já eh, si nevezmu děti a ženy ze Sýrie, nepřijmuje, tak to je mimo moje chápání. Já si myslím, že bychom měli mít Eh, rozpravu eh, především s těmito zeměmi, které jsou k tomu tak eh, odmítavé. Já se omlouvám, že jsem hovořil příliš dlouho, překročil jsem svůj čas a ještě jednou vám děkuji, že jste mě pozvali. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane první místo předsedo Evropské komise, pane Timmermansi. Naše setkání je součástí strukturovaného dialogu mezi institucemi a já se velmi těším na naše další jednání, protože ačkoliv nás tady nebylo tolik, tak eh, i přesto ta výměna názorů si myslím, že byla velmi obohacující, takže já vám velmi děkuji. Tak, milí kolegové, pokračujeme bodem pořadu jednání číslo 5 a já bych velmi rád předal slovo panu Gidovi Riči za právní služby, který nám představí interinstitucionální příručku pro vypracovávání legislativních aktů. Poprosil bych vás, abyste hovořil co nejstručněji, protože už mám 15-minutový sklus. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a děkuji, že mohu vystoupit hned po panu Timmermansovi, protože on má na starost právě i eh, akci eh, Lepší tvorba právních předpisů. Já tedy eh, mám prezentovat tu novou interinstitucionální příručku pro vypracování aktů, které podléhají běžnému legislativnímu postupu. To je dlouhý název, ale ten už jasně ukazuje, jaké e, jsou úkoly a také omezení e, tohoto textu. Je to příručka, tedy věc, která má sloužit k snadnému využití, rychlé konzultaci. Je to příručka společná pro všechny tři instituce, komisi, radu a parlament a nahrazuje, aspoň pokud jde o rozsah působnosti, interní dokumenty, které někdy se e, od sebe lišily a které používaly jednotlivé instituce. Tato příručka se týká prezentace a vypracovávání, to znamená, že se zabývá formou eh, aktů, ale samozřejmě bez formy nelze vyjádřit ani obsah. Jedná se tedy o eh, standardní postup. Ta příručka nemůže řešit úplně všechno, ale eh, uvádí tedy to, co vzniká za běžného postupu a Omezuje se to tedy na akty podléhající běžnému legislativnímu postupu, protože nemůžeme udělat vše, ale ten rozsah působnosti už tak pokrývá hlavní gro té legislativní činnosti. Jedná se o výsledek technické skupiny, která se jmenuje eh, Skupina pro meziinstitucionální úvahy o legislativní technice Ehm, má to vlastně zkrátku GRITL. A tato skupina ehm, se skládá ze zástupců právní služby a generálního ředitelství a předsednictví. Ti se tedy mm, také ehm, podíleli na této příručce a ten jejich příspěvek byl velice užitečný. Ti, kteří již znají ten společný, tu společnou praktickou příručku, tak možná vědí, že GRITL, tato skupina, měla průběžně tedy aktualizovat eh, tu poslední eh, edici příručky z roku 2013. Už tehdy jsme dostali za úkol sepsat eh, společnou příručku, která by vlastně nějak schrnovala ty jednotlivé pokyny a aby to byl vlastně takový rejstřík schválených formulací, které se vkládají do legislativních aktů, které podléhají běžnému legislativnímu postupu. Na konci roku 2015 2015 byly připraveny francouzská a anglická verze a potom e, útvary e, právníků lingvistů všech tří institucí ověřovaly jednotlivá jazyková znění. Ta příručka má čtyři části a také v e, přílohu, kde jsou obsaženy samotné praktické kopiny. Příručka obsahuje vzory aktů, a potom tam jsou vlastně detailní struktury jednotlivých legislativních aktů. A potom další důležitou e, částí je vlastně rejstřík e, schválených formulací. E, jedná se tam vlastně o věci, jako je přidělování prováděcích pravomocí, kodifikace, finanční fiše, vstup v platnost, nabit, oblastí účinnosti eh, adresáti. To jsou nejrůznější formulace, které se těchto věcí týkají a jsou v příručce obsaženy. Skupina Gridley je nevymyslela, ona vlastně jenom jenom schromáždila Eh, tyto formulace z různých eh, textů, jako je třeba dohoda o lepší tvorbě právních předpisů z roku 2016 a její a příloha nebo eh, pokyny o tvorbě legislativních textů z roku 1998 a podobně. A pak je tady také samozřejmě smlouva a judikatura soudního dvora, ty také to ovlivnili. Sam, to, že tam jsou uvedeny tyto formulace, tak to nijak neznamená změnu statusu jednotlivých formulací. Jde spíše o to, aby bylo možné takovéto používané formulace snáze dohledat. To znamená, ta příručka by se měla používat hlavně v elektronické formě, ta bude k dispozici na intranetu parlamentu a jsou tam hyperlinky na všechny zdroje. Měl by být eh, také průběžně aktualizován a to paralelně ve všech jazykových verzích. To znamená, je to takový Eh, taková sada nástrojů pro tvůrce legislativních textů, kteří mohou vlastně v té příručce čerpat používané formulace, o kterých bude vědět, že jsou vlastně přijímány i ostatními institucemi. Ale samozřejmě má možnost i se od formulací odchýlit v případě, že ten dotyčný má pocit, že to vyžaduje konkrétní situace. Dále je dobré, že v příručce jsou i příklady zvolených řešení pro eh, vlastně různé úmysly, které s tím dotyčným legislativním textem eh, jsou. Také e, například tam jsou e, uvedeny příklady některých technických pasáží a bude to užitečné třeba i pro účely překladu, protože díky těmto zaužívaným formulacím bude snažší potom e, vypracovávat jednotlivé jazykové verze. Děkuji. Uh, Děkuji. Děkuji mnohokrát a já se ptám, zdali se k tomu chce někdo Chce se k někdo vyjádřit? Nevypadá to tak, takže já vám děkuji, pane Riči, za vaši prezentaci a dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo 6 a jde o výměnu názoru která se týká tématu elektrického vydávání úředního věstníku Evropské unie. Já jsem zpravodajem, takže bych vám k tomu rád něco tady řekla, o co tady jde. Hovoříme tady o návrhu komise, který chce revidovat eh, nařízení 216 2013, které se týká právě elektrického zveřejňování úředního věstníku. Tady v podstatě platí to pravidlo, že elektronické vydání bude mít stejnou platnost jako e, tištěné vydání. To znamená, že v podstatě to tištěné vydání po začátku zveřejňování věc, věstníku elektronicky bude platné v případě, že by mělo dojít k nějakému eh, defektu. To znamená, co se týče tohoto nařízení z roku 2013, mělo zajistit právní jistotu prostřednictvím evropského práva, tak aby vlastně toto elektrické vydání bylo platné a zpřístupněné pro všechny a to vždy samozřejmě v té nejaktuálnější verzi. E, tady e, v podstatě to elektronické vydání by v podstatě neslo podpis a to podle nařízení 1999-93 Evropského společenství, které se týká právě elektronických podpisů. Od té doby v podstatě tato směrnice už byla nahrazena a to nařízením 910 eh, z roku 2014. A tady v podstatě bylo v život uvedena také možnost v podstatě toho, eh, té pečetě, to znamená eh, elektronické pečetě. Tady máme článek 353 smlouvy o fungování Evropské unie a máme tady takzvanou tu, eh, flexi, tu doložku flexibility, která v podstatě eh, hovoří tady o tom ehm, postupu eh, souladu, kde vlastně Evropský parlament má dvě možnosti. Buď to může přijmout, anebo zamítnout. Eh, tento návrh. Evropská komise samozřejmě na to může také, nebo výbor může samozřejmě na to re, zareagovat a to eh, nelegislativním usnesením, v rámci něhož vlastně vysvětlí, zdali tedy parlament by měl přijmout či neměl přijmout tento akt. A co se týče toho pozměněného návrhu, tak ten se samozřejmě také týká elektronické pečetě a zaručené elektronické pečetě. Tady máme dokument z roku 2014 a vychází v podstatě Eh, z toho řádného postupu a také vycházející z článku 114 smlouvy o fungování Evropské unie. To znamená, tady se hovoří samozřejmě o harmonizačních opatřeních pro vnitřní trh. Tady samozřejmě vyvstává ta otázka, zdali tedy ten právní základ pro revizi nařízení číslo 216 z roku 2013, které se týká elektronického vydávání, zdali by tedy mělo obsahovat tu doložku flexibility. Takže to jsou ty záležitosti, o které se tady jedná, které jsou zásadní a já se ptám, zdali tedy k tomu chce někdo něco říci. A je tu pan Kaufmann, chcete, chcete k tomu něco říct, pane Kaufmane? Pa, paní Kaufmann, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já tady mám ještě jednu otázku, protože si tady nejsem jistá, zda jsem vám dobře porozuměla. Vy jako zpravodaj máte tedy, eh, zamýšlíte předložit ještě nelegislativní návrh, anebo jste tady tu možnost pouze zmínil, že by tomu tady tak mohlo být, nebo to budete předkládat vy? to vychází pouze z, tak, z takých jaksi uh, úvodních zamyšlení. Já samozřejmě předložím návrh zprávy a potom se k tomu k té zprávě vrátíme. Eh, je tady pan Sever z, z kanceláře publikací, je to pan Grigolo z Evropské komise. A já se tam zdali eh, jeden z vás by se k tomu chtěl vyjádřit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, jmenuji se Manuel Grigoro. Eh, co se týče časového harmonogramu, protože my samozřejmě jsme tu informaci obdrželi od našich kolegů z rady, protože samozřejmě se chceme zabývat touto otázkou v druhé polovině estonského předsednictví, takže jenom abyste věděli přibližně, jak bude vypadat ten časový harmonogram nebo jak se nad tím zamýšlíme. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pokud k tomu tedy nikdo nic nemá, tak se ptám. Tak, tak se ptám. Já tady předložím návrh zprávy a řekneme, že tady se musíme držet pravidla číslo 39, na základě něhož to budeme vypracovávat. A tím se dostáváme k bodu pořád do jednání číslo 7 a jde o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004 lomeno 35 lomeno ES a hovořit bude paní Laura Ferrara, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. musím říci, že tedy po několika měsících naslouchání, několika měsících práce, tak eh, v tuto chvíli už můžeme tedy předkládat eh, návrh eh, této směrnice Evropského parlamentu o odpovědnosti za životní prostředí. V podstatě šlo o to najít tady společný přístup právě pro otázky prevence a nápravu škod na životním prostředí. To znamená, že tady to musí vycházet z, té, z toho principu znečišťovatel eh, platí a to vychází samozřejmě také eh, z již, pod, již jaksi eh, základních dohod. Takže tady se hovoří o definici škody, to znamená, že se tady hovoří o nějakém kvantifikovatelném poškození eh, životního prostředí, ke kterému došlo přímým či nepřímým eh, způsobem. Takže tady už máme ty definice a hovoří se tady také o definicích vlastně eh, poškození či znečištění přírodních stanovišť a bodstva. Tady tento návrh směrnice vychází z různých studií, Evropské komise, na kterých eh, samozřejmě pracovali odborníci. A eh, chci říci, že se také odehrály eh, různé semináře, kterých se účastnil také pan Javor a také se odehrálo také slyšení v rámci tohoto výboru. Takže tady jde v podstatě o to najít tedy ty původce škod. To vychází z přílohy 3 Eh, této směrnice. Tady také je třeba jasně prokázat, že tady samozřejmě eh, je třeba vlastně eh, potvrdit či prokázat úmyslně jednání těch pachatelů, kteří tyto škody způsobují. To znamená, že tady jde opravdu pouze o poškození či škody na životním prostředí, přírodních stanovištích a vodstvech. Hovoří se tady, tady o, o těch možných škodách, je tady dokonce i seznam těch možných eh, škod. Eh, chci říci, že tady k tomu se ještě přidávají další body. A co se týče eh, režimu zodpovědnosti, článek 4, tak Tady došlo k analýze v rámci různých studií, které se objednala Evropská komise, to znamená vše, co máme v podstatě i v té směrnici o, eh, o odpovědnosti za životní prostředí. My chci říci, že tedy tady samozřejmě ta ty termíny a výrazy, které se zde používají, jsou opravdu velmi eh, rozmanité. Tady potřebujeme ale specifický, eh, specifické správní procesy, kterých se musí držet členské státy a které také vycházejí vlastně z popisu těch jednotlivých eh, případů. Když se ale vlastně podíváme na ty studie komise a také na další studie, které zveřejnily členské státy, tak i v souvislosti vlastně s výkonem a s implementací eh, této směrnice chci říci, že k té implementaci nedochází vždy jaksi jednotným způsobem a i z toho důvodu vlastně spousta členských států i nadále aplikuje svou národní legislativu. To znamená, že toto vede samozřejmě ke složitostem ve chvíli, kdy se snažíme o nějaký harmonizovaný systém v rámci Evropské unie. To znamená, že to je problém, který samozřejmě, kterým čelí různé členské státy. Ale tady ještě chybí eh, eh, důležitá ustanovení, hlavně tam u těch případů, kde je velmi těžké v podstatě zjistit, kdo byl tím znečišťovatelem, nebo ve chvíli, kdy ten znečišťovatel byl v podstatě nebo je insolventní. To znamená, že tady platí ten princip, znečišťovatel platí a eh, veřejné úřady jsou zodpovědné v podstatě za obvinění tohoto znečišťovatele. Eh, od členských států v podstatě se vyžaduje, aby tedy byly velmi přísné, ale toto směrnice potřebuje také režim sekundární zodpovědnosti, který vychází ze studie různých eh, systémů, které fungují v různých členských státech, jako například ve Francii, eh, v Polsku, ve Spojeném království a tak dále. To znamená, že ve chvíli, kdy v podstatě nelze zjistit, kdo byl tím znečišťovatelem, tak ta reakce musí být, eh, kom, vykom, musí být vyvážená. A proto, abychom zajistili opravdu co nejširší eh, pokrytí, to znamená, že samozřejmě chceme, eh, aby tady například v případě velkých katastrof, tak je na zvážení vytvoření Evropského fondu, který by byl zaktivován v takovýchto případech. Eh, v tuto chvíli už máme informace o tom, že znečištění, ke kterým dochází v takovýchto případech, tak tady v podstatě všechna ta, ty kontaminující látky vlastně vedou eh, k naprostému rozkladu nebo v podstatě eh, k k velké nevyváženosti v životním prostředí a to může mít samozřejmě velmi negativní dopady na zdraví člověka. A i z toho důvodu zákonodárci by měli využít tuto možnost a opravdu nově definovat tady základní výrazy a termíny, které jsou velmi důležitý, důležité i ve chvíli, kdy chceme vlastně specificky pojmenovat ty kontaminující látky a ty škodlivé Eh, škodlivé aktivity, které mají negativní dopad na faunu, floru, na krajinu a tak dále. To znamená, je tady třeba identifikovat a eh, definovat všechny aktivity, které tedy také jasně vycházejí z odpovědnosti toho provozovatele. Na základě studií Evropské komise a také studií dalších aktérů víme, že průmysl na které by se toto mohlo vztahovat, tak už mají určité finanční eh, záruky. To znamená, že tady i například pojiš- eh, aktéři z oblasti pojišťovnictví potvrzují v podstatě to stejné. To znamená, že by mohlo docházet k takzvané autoregulaci. Ale samozřejmě potřebujeme navýšit eh, povědomí o těchto případech. To znamená, musíme lépe schromažďovat informace o těchto případech a v souvislosti s těmito informacemi vlastně už jednotliví zákonodárci musí zvážit možnosti nových ustanovení, které v podstatě pomohou všem zúčastněným aktérům. To znamená samozřejmě vycházet z těch již existujících studií, vycházet v podstatě také z těch možných finančních dů, záruk eh, provozovatelů. A společně s tou poslední možností můžeme také vyzdvihnout některé další prvky, které mohou být velmi užitečné právě pro ten záruční rámec pro případy takovýchto environmentálních katastrof. To znamená, existo, měl by existovat také rejstřík operátorů, kteří provádějí aktivity, jejichž eh, dopady by mohly mít takovéto environmentálně eh, katastrofální důsledky. Tady těch překážek pro kompletní implementaci je mnoho. Samozřejmě je to v první řadě nedostatečná připravenost národní legislativy či nedostatečná schopnost reakce v takovýchto případech. A i z toho důvodu Evropská komise by měla zlepšit svůj program pro eh, vlastně členské státy, na základě něhož by byla zaručena lepší implementace této směrnice, to znamená například návštěvy eh, různých odborů odborníků. Chci nakonec ještě říci, že kultura eh, prevence environmentálních škod je opravdu zcela zásadní a proto bychom také měli v podstatě eh, zvětšit nebo zlepšit možnosti či navýšit odměny pro ty podniky, kteří se, které se právě snaží opravdu minimalizovat riziko environmentálních škod. A v tuto chvíli bych byla velmi ráda, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit a kdybyste samozřejmě mohli předložit i odpovídající pozměňovací návrhy. Paní Jutelan, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci pogratulovat paní zpravodajce Ferraře za tento velmi ambiciozní a kompletní návrh. Už uběhlo 13 let od vstupu v platnost eh, směrnice o zodpovědnosti za životní prostředí. A proto si myslím, že tady bychom měli v podstatě ještě více zdůraznit ty nedokonalosti. Jak říká paní Ferrara ve své zprávě, eh, v podstatě je velmi problematické to, že ta implementace této směrnice v jednotlivých členských státech je opravdu velmi odlišná a to samozřejmě vychází z různého způsobu výkladu eh, této směrnice i z různě nastavených práhových hodnot, což v podstatě podstatě je základní překážkou pro řádnou implementaci této směrnice za, z, o odpovědnosti. To znamená, tady ty prahové hodnoty pro e, škody environmentálního charakteru jsou příliš vysoké, to znamená, se na to musíme podívat. Je také velmi důležité, abychom vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby e, zohledňovala škody jak na životním prostředí, tak na lidském zdraví. A proto bych také byla ráda, kdyby paní zpravodajka, nebo já bych ráda zmínila to, že v Evropské unii tisíce lidí předčasně umírá každým rokem z důvodu eh, znečištění vzduchu a to protože podléhávají kardiovaskulárním eh, chorobám. Odborníci v tuto chvíli už mají dostatečně důkazů o tom, že právě Emise CO2 a těžký průmysl mají opravdu velký dopad na lidské zdraví a také na biologickou rovnováhu to víme a to i ve světle skandálu Dieselgate. To znamená, že v tuto chvíli už je třeba jednat. Jako stinová zpravodajka za SAD chci říci, že vyzýváme komisi k tomu, aby došlo co nejdříve k revizi směrnice o odpovědi za životní prostředí a aby byla více zohledněna otázka eh, znečištěného eh, vzduchu a aby také byly řádně potrestáni eh, automobiloví výrobci, kteří jsou Eh, v eh, součástí skandálu Dieselgate musí být přivedeni k zodpovědnosti. Budou-li přivedeni k zodpovědnosti, tak budoucí směrnice o odpovědnosti za životní prostředí bude daleko efektivnější a bude také daleko lépe moci předcházet environmentálním škodám a musí tady samozřejmě vždy platit ten princip znečišťovatel platí. Děkuji. Zdá se, že žádný další poslanec se nehlásí. Obrátíme se ještě na komisi. Chcete se vyjádřit? Asi ne. A v tom případě, pokud se nemýlím, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. června 2017. Takže tím uzavírám tento bod, bod 7 a přejdeme k bodu 8, což je výměna názorů eh, k vzájemnému uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Já jsem zpravodajem pro toto téma a chtěl bych vám tedy říci následující k tomuto tématu. Podle posledních výzkumů nelegální trhy v Evropské unii vytvářejí zhruba 1% HDP v EU, to je číslo z roku 2010. To znamená, že pokud vlastně zabavíme ten zisk z trestné činnosti a zajistíme, že se zločin nevyplatí, to by byl velice účinný mechanismus, jak bojovat s trestnou činností. Eh, zajišťování eh, a konfiskace eh, majetku z trestné činnosti se zaměřuje na prevenci trestné činnosti a boj s touto činností, včetně organizované trestné činnosti. Také by se z toho mohly kompenzovat oběti a byly by tak také dostupné další finance, které pak by se mohly investovat do represivní činnosti a dalších iniciativ, které předcházejí trestné činnosti. Nicméně, i když stávající statistiky jsou omezené, ehm, tak částka, eh, kterou se v současnosti daří získat zpět, eh, je pouze drobným podílem. Zhruba 98,9 odhadovaných eh, zisků z trestné činnosti není konfiskováno a zůstává k dispozici zločincům. To znamená, že řádně fungující systém pro získávání takového majetku je nezbytným předpokladem, pokud chceme tedy více eh, majetku takto zabavovat. A samozřejmě cestou je i vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Postup Lisabonské smlouvy v platnost eh, tato konfiskace získala na evropské úrovni eh, strategickou prioritu, protože je považována za účinný nástroj k boji s organizovanou trestnou činností. Směrnice 2014-42 zavádí společná minimální pravidla pro zajištění a konfiskaci eh, majetku pocházejícího z trestné činnosti v EU. Při schvalování směrnice 2014 42 Eh, parlament a Rada ve společném prohlášení vyzvali takže Evropský parlament a Rada vyzvali ve společném prohlášení komisi, eh, cituji, aby předložila legislativní návrh o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku a to, co možná nejdříve, vzhledem k nutnosti zavést detailní systém pro zajišťování a konfiskaci majetku a výnosu z trestné činnosti v EU. Konec citátu. E, současný návrh komise je tedy reakcí na zjištěné nedostatky e, současných nástrojů k vzájemnému uznávání příkazu a také je reakcí na výzvy spolu zákonodárců vychází ze stávající legislativy EU v oblasti e, vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci a majetku a řeší také skutečnost, že členské státy si vytvořily nové způsoby, jak zajišťovat a konfiskovat e, majetek e, z trestné činnosti. Také zohledňuje vývoj na úrovni EU, včetně minimálních norem pro zajišťování a konfiskaci eh, ve smyslu směrnice 2014-42. Nicméně, zatímco zmiňovaná směrnice zlepšuje eh, možnosti eh, členského státu, jak zajišťovat a konfiskovat majetek. Současný návrh komise má zlepšit přeshraniční vymáhání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku. Výsledkem toho je, že navržené nařízení by mělo eh, pokrývat vzájemné uznávání všech typů příkazů k zajištění a konfiskaci majetku v rámci trestního řízení, a to včetně rozšířené konfiskace, konfiskace u třetích stran a eh, příkazy eh, ke konfiskaci i v případě, že zatím nebyl dotyčný eh, uznán vinným. A v tomto světle eh, já budu tedy přistupovat k současnému návrhu a eh, budu se snažit to sladit se současným právním rámcem EU v této oblasti. Chce k tomu něco pan, paní Kaufmann? Děkuji vám, pane předsedo. Eh, velmi stručně, já si myslím, že to je eh, velmi důležité téma. Vy jste sám hovořil o těch eh, číslech 110 miliard pro rok 2010. To je opravdu neuvěřitelné číslo, o kterém tady hovoříme. A to jsou peníze, o které jsme také přišli. Eh, proto tento eh, návrh eh, komise je velmi dobrý. Je důležité, aby se zjednodušil právní rámec a rovněž vyřešila otázka přeshraničního prvku. No, co se týče otázky formulářů evropských standardů, to určitě dobré, potom účinnost a na co bychom se měli zaměřit je otázka těch eh, eh, osob, který se to týká, pokud eh, toho kruhu musíme se zaměřit na to, aby tam v případě zajištění majetku konfiskace nedocházelo k zásahům do lidských práv a potom je důležité, aby ty lhůty nebyly příliš dlouhé, potom otázka také Eh, eh, pro mm, přiměřenosti a potom je další věc v otázce eh, přezraničí a vymáhání, tak zde se musíme zaměřit na to, aby měli přednost oběti před státními zájmy. To je určitě přístup komise a to my také podporujeme. Děkuji vám. Možná bych se vás jen zeptal, paní Kaufmann, jak, co jste měla na mysli, když hovoříte o ochraně lidských práv v tomto kontextu? Můžete to trochu rozvést? Tady jde jenom o to, že Eh, musíme si dát eh, pozor na to, aby eh, nedocházelo k nějakým neoprávněným zásahům vůči osobám a to je otázka, kde v tomto výboru se na to musíme obzvláště soustředit. Yes, of course. Thank you. Ano, samozřejmě, děkuji. Eh, zdá se, že se nikdo další nehlásí do diskuze, takže tím můžeme tento bod uzavřít. A přejdeme k bodu 9. To je eh, návrh stanoviska na téma respektování soukromí a ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a slovo má pan Foss, který je zpravodajem. Dank, Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, jak už jsme řekli, v případě Exchange of Use, eh, tak zde Eh, pokud eh, jde o otázku směrnice o soukromí elektronických komunikacích, tak nejsem s tím spokojen, pokud je o návrh komise, protože když se podíváme na ty cíle, které jsme si stanovili pro digitální vnitřní trh, tak toho nebylo dosaženo a v případě některé regulace dokonce to bylo úplně v rozporu. A potom, co se týče těch eh, stávajících obchodních modelů, tak si myslím, že dnes už to není vlastně realizovatelné. Potom tady dochází k eh, nekonzistentnosti eh, ohledně základního nařízení a potom tady eh, dochází k nejistotě, pokud je o zacházení s údaji. A máme tady také nelogické důsledky v případě osobních údajů. Já bych nejraději seškrtal tento návrh a napsal tam, Eh, tak uděl, eh, eh, dbejte vašich základních práv a aby klienti mohli důvěřovat vaší komunikaci. My jsme se snažili, aby se to alespoň mohlo ubírat správným směrem. Je tady 40 návrhů, které jsem se snažil zapracovat, ale tady Spíš bychom potřebovali více kreativity, více odvahy a ne vždy se držet těch eh, starých názorů a starých struktur, eh, protože tady, abychom dostali té digitální revoluci. A když se podívám eh, na to, na co se zaměřila komise, pokud je o směrnici o soukromí a elektronických komunikací a o osobní údaje, co je špatné na tom základním nařízení o ochraně osobních údajů, proč to tedy eh, nemůže být zde zapracováno a co nám tam ještě chybí? A to je ta otázka eh, té důvěry v rámci eh, komunikací. A jsou tady hlasy, které říkají, to už bychom vůbec nepotřebovali, protože to základní eh, nařízení je dostačující jako základ pro všechno. Ale dobře, když my tedy oddělíme eh, zpracování údajů od komunikací, tak alespoň by ta Eh, komunikace a otázka eh, důvěrnosti by zde alespoň měla být eh, zmíněna. Máme tady dvojité struktury, které vycházejí z toho základního nařízení a v té mé zprávě se snažím, aby se to ubíralo lepším směrem. Já nevím, jestli jsem tím pokryl všechno. Pokud jde o ty kritické body, ale podle mého názoru Tady eh, si myslím, že prostě vždy něco eh, chybí, protože když se podíváme na jednotlivé věci, článek 4, eh, tady nařízení se odkazuje na kodec o elektronických komunikací. Takže jak by E, takové nařízení o e, soukromí, e, jak by to mělo být před schválením, jak by se to mělo použít před schválením tohoto kodexu. To už je prostě systémová chyba, podle mého názoru, a to musíme opravit. Potom otázka za toho základního nařízení, a to už jsem hovořil o tomto problému, to musíme vyjasnit. Potom tady ty logické důsledky, eh, nebo tady ta nekonzistnost, tady ty otázky eh, zdraví, osobní údaje, protože podle základního nařízení to tam vůbec nespadá. A v případě těch takzvaných metadat, tak tady to je jedna z těch, jeden z těch nelogických důsledků, který zde eh, z toho vyplývá. A potom tady, tady e, toto oddělení e, důvěrnosti e, komunikace a zpracování údajů a potom, že se tam zapojí ty propojené stroje a přístroje, tak zase to vede k nelogickým důsledkům. Když tady hovoříme o komunikaci mezi stroji, když to tam uh, zahrneme, tak když to bude všechno týkat té uh, uh, důvěrnosti, dobře, tak v případě komunikace stroj a stroj, dobře, ale potom tady zase budeme mít důsledek toho uh, schválení, protože uh, jak toto, uh, tento souhlas by měl fungovat v takovéto komunikaci, uh, protože tady uh, by se jednalo pouze o uh, Eh, lidský souhlas, ne eh, strojový, takže tady jde o takovéto rozlišení. A to je tedy k tomuto návrhu. Eh, potom zpracování anonymních údajů, takže zde by měl být zase souhlas, tak to je zase nelogické, protože když máme anonymní údaje, tak jak je můžeme potom dohledat. Potom otázky ohledně toho, jakým způsobem se toto, tyto údaje mají zpracovat. Potom od, um, um, uh, regulace cookies, eh, tak eh, v případě velkých podniků to je něco, co my nechceme, protože my chceme, aby tady byla větší konkurence, tedy opak. Opak by byl tedy správně a potom si nejsem jistý, jestli v článku 5 tohoto návrhu, jestli to uh, znění se ne, Mm, by tím nebyl vlastně úplně ohrožen e-mail. A tady v této zprávě jsem se e, snažil to opravit ve smyslu toho, co řík, jsem řekl. A samozřejmě, e, co se týče té otázky e, základní, té vystrana s e, obecně vede k tomu, že co se týče digitálního vnitřního trhu, tak co my tím spojíme, Tady nám eh, chybí mnoho věcí, já jsem velmi nespokojen. Komise je zde dnes a možná by mohla se k tomu vyjádřit. E, co mi e, přijde komplikované, pokud tady budeme mít konzistentnost právních aktů, tak e, pro mě komplikované tady říct něco pozitivního. Ano, samozřejmě chceme tady vytvořit větší prostředí důvěry a samozřejmě se díváme na základní práva, která musíme chránit, to je rozumné, ale takovýmto způsobem, jak se to tady navrhuje, tak si myslím, že tady je více nevýhod než výhod. A to bychom měli změnit. Děkuji. Thank you very much. Miss... Děkuji, paní Delvo. Ne, tak pan Rode. Děkuji. Já budu vystupovat jako stínový zpravodaj za ALDE. Já bych rád poděkoval panu Fosovi za jeho práci a hlavně za všechno, co tady dovysvětlili, protože v zásadě uh, se opravdu mohu sotožnit s tím, co říká pan Foss. Já taky nechci tady spochybňovat obecné nařízení o ochraně, o ochraně údajů nebo tady v podstatě vytvářet nějaké dvojité struktury, ale také musíme dávat pozor, abychom jednali v souladu s e-privacy i s tímto obecným nařízením. To znamená, abychom tady nevytvářeli něco, co bude v rozporu s těmito dvěma akty. Bohužel máme ale opravdu velmi málo času protože chci říct, že krom toho jiného jsme vlastně finální překlad dostali teprve dnes ráno. E, to znamená, že proto, abychom byli všichni ve stejné výchozí pozici, Eh, o tom bychom si tady měli tedy promluvit na stí, zasedání stínových zpravodajů ve čtvrtek, eh, tak musíme všichni pracovat ve stejných podmínkách. Já prostě i za sebe mohu říci, že já prostě potřebuji trošičku více času na to, abych ten text opravdu zanalizoval. Ale v zásadě mohu říci, že se opravdu s tím přístupem pana Fose mohu prakticky stotožnit. Děkuji. Děkuji, paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom se mohli všichni shodnout na tom, že to je velice komplikovaná záležitost. A musím si, že se snažím v tom zorientovat v těch eh, jednotlivých nařízeních a směrnicích a není to tedy úplně jednoduché. potřebujeme nařízení o důvěrném charakteru, e, obsahu. A v této souvislosti e, si myslím, že se všichni shodneme. A potom e, já tedy bojuji s definicemi, protože hovoříme o datech a potom o metadatech. A já se dovedu představit, jaký je rozdíl, protože data jsou chráněna dle GDPR a metadata, myslím, nejsou v GDPR řešena. A do jaké míry tedy eh, jsou metadata důvěrná? To je otázka, eh, která pro mě ještě není zodpovězená a ráda bych o tom podrobněji diskutovala. Dále eh, souhlasím eh, se snahou o ty definice, protože se zde odkazuje na GDPR, ale také se eh, odkazuje na Evropský kodex elektronických komunikací a podle mých informací tento kodex bude brzy změněn. To znamená, jakou definici tedy zvolíme, jaká je konzistence mezi definicemi v různých textech. A teď, pokud jde o princip, tak eh, nám by mělo jít především o to, abychom zajistili co možná největší ochranu, eh, pokud jde o obsah. A tady se obracím na opravdové odborníky. V GDPR je pojem eh, legitimního zájmu, eh, na základě kterého tedy provozovatelé mohou jednat a ne tedy úplně porušit eh, ten důvěrný charakter, ale mohou nějak jednat v případě toho legitimního zájmu. A podle mého názoru tato otázka leží jinak, když se jedná o údaje a když se jedná o data, když se jedná o obsah, protože mně není jasné, jak by vypadal legitimní zájem jednat v případě obsahu, hledaže by E, o to uživatel požádal. Například pokud by chtěl e, například zajistit překlad po telefonu, pak je tedy možné e, vlastně, aby se to týkalo i obsahu, protože jinak by nebylo možné zajistit tu telefonickou komunikaci. Potom bych také ráda Eh, viděla eh, otázku přístupu, eh, pokud jde o nezletilé, o děti, kde možná je třeba kontrolovat tu, ty jejich rozhovory, tu konverzaci, což podle mých informací není obsaženo v GDPR. Takže to jsou otázky, které bychom možná měli podrobněji rozvést. A druhá věc, Eh, to je věc, o které už se zmiňoval pan Fos, ale nevím, jaká je tedy ta správná odpověď. A sice, abychom jenom vlastně ne, eh, k tomu nepovzbuzovali velké eh, operátory. Je tady, tady velice důležitá otázka cookies. Já si navíc myslím, že také je třeba mít souhlas Eh, ze strany klienta. Vím, že je to velice otravné, protože pořád musíte klikat nějaké tlačítko a většinou si to lidé ani nečtou, já bych tedy chtěla eh, přednést eh, žádost, aby to bylo vlastně formováno, tak, aby tomu uživatel rozuměl. Nicméně eh, myslím si, že uživatel by měl mít možnost říci ano nebo ne, vyjádřit se. I když hodně lidí tato upozornění vůbec nečte, ale před, přece jenom jsou lidé, pro které je to prvořadé a nevím, proč by měli být této možnosti zbaveni. Takže eh, takové jsou mé první úvahy a myslím, že nás ještě čeká opravdu hodně práce, než dospějeme k postoji našeho výboru. A také bych ještě chtěla říci, že bohužel nebudu se moci zúčastnit schůzky stínových zpravodajů, to mě eh, velice zajímavé, takže budu muset požádat našeho zpravodaje o individuální schůzku. Děkuji. Eh, děkuji. Pan Anderson. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. A konečně ta zpráva je v tom jazyce, který e, e, si mohu, ve kterém mohu číst. a to bude pravděpodobně jednoduché vysvětlit. Já jsem si všiml, že zpravodaj byl velmi kritický k článku 4, ale článek 4 je právě jeden z těch mála, kde, ke kterému se změna nenavrhuje. Takže bych chtěl požádat, aby pan zpravodaj toto vysvětlil. A potom, co se týče toho, že článek 5 by mohl ohrozit eh, existenci e-mailů. Já po tom, co jsem si přečetl tento článek, tak jsem nepochopil, jak by mohla být ohrožena existence e-mailů. Proto bych chtěl požádat o vysvětlení. A potom obecněji Eh, pokud jsem pochopil hlavní směřování eh, zpravodaje, tak to je, že se mu tento návrh nelíbí a eh, chtěl by vymazat velkou část. A zdá se, že zpravodaj má, mu leží na srdci zájem společností, podniků, a snaží se, aby podniky získaly co nejvíce informací o svých klientech. My, zelení, chceme zdůraznit, jak důležité je soukromí a integrita občanů. A my většinou tedy jsme Eh, v rozporu s tím, co říká zpravodaj, proto eh, upřednostňujeme návrh komise ve velké části a mm, očekávám, že dojde eh, k velkým diskuzím během setkání stínových zpravodajů. A chtěl bych vědět, zali by byl čas na to, aby se to probralo na Libe. A protože my budeme hlasovat den před Libe, byl by to problém? Další věci. Já dávám přednoznění komise v článku 1 a to, že nařízení o, o, o soukromí na internetu by mělo být v souladu s eh, nařízením a o ochraně údajů a my upřednostňujeme to, že zpracování metadat eh, v případě služeb elektronických komunikací, že by to mělo být založeno striktně na souhlasu. My si nepřejeme, aby toto bylo vyškrtnuto, aby se vyškrtly odkazy ohledně eh, sledování cookies a my obecně prostě upřednostňujeme silnou ochranu soukromí. A také bychom si přáli, aby tam byl zákaz na offlineový tracking v případě Wi-Fi. Ehm, to je nej, nejpravděpodobněji v článku 8. A potom, co se e, týče u toho automatického souhlasu, tak e, to je důležité a mělo by to být zahrnuto do tohoto nařízení. E, potom přímý marketing by, by tam mělo být v případě, že uživatel s tím souhlasí. Já doufám, že zpravodaj s tímto vším bude moci souhlasit. Děkuji vám. Komise, přijete si Eh, k tomu eh, se vyjádřit paní panu z DG Connect. Ano, určitě děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, vážení poslanci, za to, že jste nám dali možnost k tomto tématu povořit. Eh, především děkuji panu zpravodaji Fosovi za jeho stanovisko. My se pokusíme vyjasnit určité záležitosti, protože my jsme si tady vyslechli, že všichni souhlasí s tím, že je to komplikovaná věc. Toto je obecný přístup, ale my tady vidíme, že eh, tady eh, v tomto výboru neexistuje moc velká podpora. My se snažíme tedy eh, pracovat s vámi ehm, a dál o tom hovořit na Eh, schůzi stínových zpravodajů. Hlavním cílem tohoto návrhu bylo eh, zajistit vysokou ochranu osobních údajů v souladu eh, s tím, co je v obecném nařízení o ochraně údajů. Tato nová pravidla umožňují rozšíření působnosti osobních údajů a týká se to těch takzvaných over-the-top operators, kteří v současnosti nejsou tím pokryti. Co je důležité, že my máme v současnosti směrnici o ochraně soukromí, takže my nezačínáme od nuly, ale my tam přidáváme tady tuto oblast působnosti, protože my víme, že uživatelé používají stále více tyto služby a že mají obavy, pokud jde o užití jejich údajů. A my jsme navrhli eh, tady eh, toto nařízení eh, v souvislosti s toto směrnicí, protože jsme byli přesvědčeni, že to dá právní jistotu trhu, uživatelům, ale rovněž operátorům. A Eh, potom ta zvláštnost eh, tohoto návrhu je, že zde Eh, hovoříme o soukromí, kde se zaručí eh, obsah komunikací a také metadata, tedy eh, umístění hovoru, délka a tak dále, protože to by mohly být rovněž citlivé údaje. A pokud ten uživatel nedá souhlas a ta data musí být anonymizována nebo vymazána mm, s výjimkou třeba fakturace. A v případě komunikačních údajů, tak až je to obsah nebo metadata, která která se musí zpracovat, tak tradiční telekomunikační operatáři budou mít možnost dát eh, doplňkové služby a pracovat na dalších obchodních aktivitách. My tedy chceme, aby na trhu všichni pracovali stejným směrem. Například operátoři by mohli vytvářet eh, mapy, kde by mm, eh, byly zaneseny jednotlivce. To by mohlo pomoci státní správě a jiným při stavbě infrastruktury. Tím pádem by se mohly lépe využít údaje. Pokud je o pravidla ohledně kuchy, cookies. Eh, cílem je, abychom měli něco, co bude uživatelsky eh, příjemnější. A zde je důležité. Eh, koho se to týká, tato pravidla? To je, jsou všichni aktéři, nejenom velcí aktéři. Tady není rozdíl mezi tím, a koho se tato pravidla týkají. Protože my jsme chtěli mít eh, jednoduchý systém vyhledávání, kde uživatel má pod kontrolou eh, to, že souhlasí nebo nesouhlasí eh, s cookies. A v tomto návrhu se vyjasňuje, že není potřeba souhlas v případě cookies, které nezasahují do soukromí, v případě zkušenosti na internetu. To pomáhá trhu. Například, eh, když si to zapam, zapamatuje eh, vaši eh, kartu, když kupujete na internetu. Potom počet uživatelů na internetové stránce, to zase už nebude potřeba mít souhlas. My to vyjasňujeme tam, kde ten souhlas není potřeba, protože to nevždy eh, zlepšuje ochranu eh, jednotlivců či eh, důvěrnost komunikace a pomůže to na druhé straně operátorům. A druhá věc, která je důležitá, kde se navrhuje zrušení, tak to jsou přímé komunikace na trhu. My jsme o tom hovořili s uživateli, hovořili jsme s předmíny organizacemi, je to důležité. V tom návrhu se hovoří o vyžádaných elektronických komunikacích, tedy e-maily, SMSky či automatické Eh, eh, stroje a eh, to je zase důležité z hlediska uživatelů. A závisí v závislosti na vnitrostátní legislativě, tak buď to bude automatický souhlas a nedostanou tedy ty marketingové hovory, to volání. Takže to zase souvisí s otázkou soukromí. A potom, co se týče definic, když jsme připravili tento návrh, tak jsme se ujistili, aby to bylo v souladu se dvěma nástroji, tedy za prvý GDPR, PR, což bylo přijato, a potom eh, kodex elektronických komunikací. A my jsme udělali eh, křížové srovnání, abychom měli jistotu. A eh, tento kodex, o tom se nyní hovoří, a je důležité, aby to bylo tedy souběžné, aby byly přijaty ve stejnou dobu. A my se snažíme vytvořit jistotu na trhu. To není něco, eh, co bychom odmítali. My prostě chceme, aby to bylo v souladu eh, obecné nařízení ochraně údajů a kodex, ten nový kodex. Doufám, že jsem vám to dobře vyjasnila. My eh, jsme vám k dispozici a vyjasníme další věci, které potřebujete. Pane Fosy, chcete zareagovat a předtím, než vám dám slovo, tak Eh, eh, budeme muset přerušit jednání, protože pan Ansip za chvíli přijde. Co se týče těch metaúdajů, tak metaúdaje jsou pro mě v podstatě eh, údaje osobního charakteru. Komu voláme, jak dlouho voláme a kam voláme. Takže to jsou osobní údaje z mého úhlu pohledu. Co se týče koherentnosti s GDPR, s tím komunikačním kodexem, tak to je něco, co musí být zachováno, to je něco, co je třeba dodržet. A co se týče článku 4, kde jde o ECC, to znamená o ten komunikační kodex, tak tady vlastně navrhuji pozměň, určité změny, tak, aby v podstatě implementace tohoto nařízení probíhala v souladu s tímto kodexem. To znamená, že nejde, tak, nejde pouze o článek 4, jde v podstatě o pozměnění v podstatě té implementační doby. Co se týče článku 5, tak eh, tam to bylo opravdu extrémně zajímavé, protože to je vždycky otázka výkladu, to znamená, jakým způsobem my budeme vnímat a vykládat tyto jednoduché věci. To znamená, co se týče intervencí do komunikací jako naslouchání, poslouchávání, skenování a ukládání tak eh, to znamená, tady se nastavuje to pravidlo, že všechny tyto komunikace musí být co nejdříve opět vymazány. Eh, co to znamená? Znamená to, že ten e-mail má být v podstatě jaksi eh, připraven z bodu A do bodu B a po ukončení této připravy musí být okamžitě ze, ze serveru vymazat. Co, jaké to bude mít dopady? To znamená, že budeme-li to takto formulovat, tak musíme přesně vědět, co si zatím představit. A co se týče zájmů podniků a průmyslu. Zdali by to měly být, bylo být hospodářským zájmem, tak ano, ano, takovéto zájmy je třeba podporovat. Nicméně právní jistota je také součástí fungujícího hospodářství a e, soukromých podniků. I proto se tady v podstatě hovoří o tom obecném nařízení o ochraně údajů a neustále je zmiňováno. To znamená, že tady je třeba jednat velmi obezřetně. Co se týče těch malých a velkých podniků, to, co zmiňovala komise, samozřejmě, samozřejmě, že toto platí pro malé i velké eh, podniky, protože pouze takým, takovýmto způsobem vlastně zajistíme, že i velké podniky eh, to všechno budou dodržovat. Takže právě eh, tato, tato pravidlo týkající se cookies vlastně Eh, odráží to, co jsme částečně nechtěli. A co se týče tedy těch eh, povolení, tak my se tady v podstatě zaměřujeme pro ty eh, případy, nebo tady v podstatě si uvědomujeme, že by tady vlastně mohlo dojít opravdu k vymícení nebo v podstatě ke roztříštění toho, co je vnímáno jako soukromá zóna. To znamená, že já si myslím, že tady opravdu potřebujeme něco, co tento souhlas, co to povolení opravdu zruší. To znamená, že tady musíme zajistit transparentnost, výsostný charakter eh, údajů. Eh, tady možná bychom mohli také vytvořit novou kategorii údajů, což v podstatě v tom obecném nařízení GDPR ještě provedeno nebylo, ale tady potřebujeme opravdu něco víc než pouze eh, jedním odkliknutím odsouhlasit, protože všichni jsme nervózní, tak vždycky všichni všechno odsouhlasíme. Děkuji. E, Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 29. června. Takže je tomu tak, děkuji. Pan Džambacký a pan Delvo, e, nebude vám vadit, pane, paní Delvo a pane Džamanský, pokud vaše body přesuneme na zítřek po hlasování, je to v pořádku. Takže odloženo, děkuji mnohokrát. A já vítám místo předsedu Evropské komise odpovědného za jednotný digitální trh, pana Andruse Ancipa. Vítám vás opět v našem výboru. Eh, vítám vás k výměně názoru v rámci strukturovaného dialogu a už já vás nebudu okrádat o čas a dávám vám hned slovo, pane Ancipe. Děkuji. Děkuji, děkuji za to, že jste mě pozvali do svého výboru. Před dvěma lety jsme uvedli v život strategii pro digitální trh a je to strategie, v rámci ní jsme také předložili 35 návrhů, 21 z nich bylo legislativního charakteru a mohu říct, že také díky výboru pro právní záležitosti se nám podařilo opravdu dosáhnout koncenzu v mnoha případech. Takže tady jde mimo jiné také samozřejmě o zrušení roamingu, což bylo opravdu velmi, velmi aktuální téma v minulém týdnu. Je to opravdu neuvěřitelné, čeho se nám podařilo dosáhnout. Hovořím také o 700 MHz, kdy v podstatě můžeme v tuto chvíli ještě nadále snít o 5G, ale podařilo se nám už částečně tady najít konsenzus také Wi-Fi pro EU. Ale když už hovoříme o těchto otázkách, kdy výbor pro právní záležitosti je opravdu tím vedoucím výborem a má velmi velký vliv. To znamená, že vykazuje opravdu velký vliv, jako například eh, přenositelnost digitálního obsahu. Vy jste samozřejmě odvedlo opravdu extrémně dobrou práci, podařilo se nám tedy nalézt souhlas. To znamená, že tady už nebude docházet v příštím roce k tomu, že by lidé byli nuceni platit nějaké extrémně velké poplatky za eh, takovýto digitální obsah, to znamená, že budou daleko klidněji cestovat. Eh, dohoda z Marrakeše. Také díky výboru pro právní záležitosti i nevědomí lidé získají lepší přístup k digitálnímu obsahu, což hraje opravdu extrémně důležitou roli právě pro tuto skupinu nevědomých občanů. Takže to jsou opravdu neuvěřitelné cíle, kterých se nám podařilo dosáhnout. A v tuto chvíli už jsme tedy ve fázi, kdy tedy můžeme říci, že bylo předloženo mnoho legislativních návrhů, které v tuto chvíli čekají na poslední fázi odsouhlasení. To znamená, že já se v každém případě i nadále těším na další plnou spolupráci s výborem pro právní záležitosti. V květnu jsme přišli s naší strategií pro digitální trh. My jsme si v podstatě uvědomili, že jsou určité oblasti, na které se musíme daleko více zaměřit. Ano, hovořilo se mimo jiné mnohokrát o digitálních platformách a hlavně tady pro malé podniky, které nejsou spokojené a říkají, že jednoduše nemůžou soutěžit s žádnými provozovateli velkých platform. To znamená, že tady bychom chtěli do celé té věci vnést trošičku více světla a transparentnosti, tak abychom předcházeli nelegálním taknikám na trhu a podívat se tedy na ty základní principy, protože my samozřejmě vidíme, jak v různých členských státech tu, jsou přijímána přijímány různé zákony týkající se minim, mimo jiné tedy projevů z nenávisti. Eh, například eh, víme, co se děje ve Francii, v Německu, ve Spojeném eh, království, další členské státy na takovémto návrhu v tuto chvíli pracují a tady hlavním záměrem je v podstatě nést daleko více pochopení a jasnosti do celé této oblasti a zároveň zajistit ochranu těchto principů, které jsou také v souladu eh, se směrnicí o e-commerce, kde také je třeba zachovat svobodu eh, projevu a všechny základní eh, principy také podle principu Safe Harbor, toho principu bezpečného přístavu. Musíme samozřejmě si uvědomit, že v tuto chvíli Eh, ty trendy v Evropské unii nejsou úplně nejpozitivnější. 21 členských států už mají jaksi různé, různou legislativu. To znamená, to všechno stojí hodně peněz. Ve chvíli, kdy tedy hovoříme o jednotném vnitřním tvrchu. A dále kyberbezpečnost, tak my už jsme předložili naší strategii kyberbezpečnosti v roce 2013, to znamená, že opravdu to není tak dávno, kdy jsme tedy s touto strategií přišli, ale musíme říci, že v tuto chvíli zločinci v kyberoblasti i v oblasti jak si internetu věcí jednají samozřejmě úplně jiným způsobem. To znamená, že víme, že tito zlí lidé v tuto chvíli jsou schopni napojit se na jakékoliv zařízení, jsou schopni opravdu vygenerovat opravdu masivní útoky, které jsou schopné také opravdu zničit i globální eh, poskytovatele internetových služeb. To znamená, že v tuto chvíli otázka kyberbezpečnosti získává na významu a my musíme najít nějaký, nějakou dohodu na globální úrovni v souvislosti s tím, jak tedy přistupovat k této otázce a musíme samozřejmě se věnovat i otázce kyberhygieny, protože vy samozřejmě víte, že před jídlem je vhodné umýt si ruce, ale ve chvíli, kdy hovoříme o kyberbezpečnosti, tak se o nás eh, musí také občas postarat někdo jiný. Eh, zaznívá to z mnoha stran a jak také víme z různých analýz by stačila opravdu řádná prevence, řádná hygiena pro to, aby nedocházelo k těmto kybernetickým útokům, protože tady se opravdu ocitáme úplně v novém digitálním prostředí. Ve chvíli, kdy si většina lidí kupuje nový telefon, tak se jaksi podívá na ta jednotlivá nastavení ale ne úplně vždy. To znamená, je třeba se podívat na to bezpečnostní, bezpečnostní nastavení. Lidé také mají strach, že jim v podstatě budou zcizeny některé informace či zařízení. Ale chci říci, že v dnešní eh, době je velmi jednoduché dokonce zpřístupnit i nepřipojené zařízení. To znamená, tady musíme zajistit operační efektivity a kapacity Evropské unie a to v průběhu sedmi dnů v, týdně, v týdnu. Víme samozřejmě, že i do Bruselu se dívá nebo k Bruselu vzhlíží spousta aktérů v EU. Například máme 30 pracovních míst, kteří se, které se zabývají právě touto otázkou ale to v, jaksi v rámci takovéto pracovní skupiny v podstatě nemůžeme ani se jaksi zamýšlet nad možností toho, že by tito lidé pracovali 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To prostě vůbec nejde. To znamená, pouze některé členské státy mají takovéto operativní a operační kapacity. Asi. Tak a co je asi nejdůležitější, nejzajímavější pro vás? Co se týče autorského práva na jednotném digitálním trhu, tak to by mohl být opravdu ambiciozní eh, další krok. K, opravdu by přispěl ke zlepšení přístupu a eh, k regulaci přístupu k eh, digitálnímu obsahu. Mimo jiné také stanovuje aktuální pravidla pro všechny aktéry na digitálním trhu. Já si myslím, že se nám podařilo najít dobrou vyváženost mezi tedy poskytovateli a uživateli internetových eh, služeb. Myslím si, že se nám také podařilo opravdu respektovat ta již v tuto chvíli dobře fungující opatření, která regulují fungování trhu. Já jsem velmi rád, že i váš výbor se nám snaží pomáhat udržet tuto vyváženost. Proto si myslím, že je velmi důležité, abych zmínila aspoň některé záležitosti. První otázka se týká výjimek v oblasti autorského práva, hlavně tedy co se týče takzvaného data miningu. Tady rozsah působnosti uživatelů těchto výjimek je velmi eh, omezený právě pro výzkumná střediska. Nicméně tato eh, střediska v podstatě se tímto jaksi neomezují a i nadále eh, spolupracují se soukromými institucemi. To je v podstatě způsob, jakým v tuto chvíli je prováděn výzkum, což ale ještě neznamená, proč bychom měli v podstatě tady tento rozsah působnosti ještě rozšiřovat, protože tady v tuto chvíli už existují licence, které v podstatě povolují data mining a díky tomu v podstatě mají i tyto společnosti právní jistotu. Druhá věc, eh, kterou jsem chtěl zmínit, Tady jde o vydavatele tisku. Ve chvíli, kdy jde o udržení eh, eh, eh, udržitelnosti tohoto sektoru, tak je třeba se podívat samozřejmě na již fungující legislativu, ale zároveň také zajistit, že vydavatelé budou mít dostatečné nástroje na to, aby mohli řádně vyjednávat otázky týkající se licencí autorského práva. Chci říci, že náš návrh zcela jasně eh, říká, že hyperlinky nebudou zdaňovány. Protože tady toto samozřejmě hodně souvisí s hodnotou těch aplikací, protože samozřejmě víme, že pro lepší vyváženost je důležité zajistit v podstatě řádné odměňování i v této oblasti. Proto, aby toho bylo dosaženo, tak si musíme ujistit, že to bude fungovat na třech frontách. Za prvé, eh, držitele tohoto práva a těchto licencí musí vědět také na základě, jakých pravidel dochází k distribuci či rozšiřování jejich obsahu. Za druhé jde o to, aby byli schopni vyjednat si řádnou odměnu na eh, distribuci. Dále neměli bychom omezovat tyto nástroje pouze na nahrání, eh, sdílení a stahování. Uděláme všechno pro to, abychom i nadále spolupracovali s Evropským parlamentem, tak abychom zajistili ještě větší jasnost v této oblasti, protože chceme, aby náš návrh byl ještě lepší a efektivnější bez nařízení o licencích a autorském právu, nebo chci říci, že díky tomuto nařízení Evropská komise chce zajistit, aby evropští občané měli k dispozici také větší výběr poskytovatelů, eh, mimo jiné i televizních služeb. To znamená, že my tyto příležitosti rozhodně chceme podpořit a zároveň chceme zajistit dostatečnou a řádnou odměnu v podstatě držitelů eh, práv. Máme tady tedy spoustu služeb poskytovaných online a měl by být tady také aplikován princip původu informace. Eh, chceme také, aby všichni měli možnost eh, výběru, možnost výběru i pro vysílání. Nicméně Náš návrh tady neomezuje eh, smluvní svobody pro vysílací aktéry, kteří v podstatě budou rozhodovat o rozšíření a distribuci svého obsahu i v jiných členských státech, za předpokladu tedy, že budou dodržovaná pravidla. Co se týče digitálních smluv, tak já se velmi vážím vší práce, kterou doposavat odvedl Evropský parlament i v souvislosti eh, s návrhy týkajícími se digitálního obsahu. Vím, že i výbor Jury a jeho členové hodně přispěli k tomuto pokroku a proto bych byl velmi rád, kdybyste mi dovolili, abych každému z vás za to jednotlivě poděkoval komunikoval. Co se týče navrhu o digitálním obsahu, tak tady se ministři dohodli na obecném eh, přístupu a to na poslední radě, která se odahrála v červnu a nadcházející estonské předsednictví rozhodně chce eh, v tomto tématu pokročit. Co se týče eh, prodeje online, tak tady Evropskému parlamentu se již podařilo dosáhnout pokroku. E, v rámci rady tady estonské předsednictví e, plánuje nová vyjednávání na radě v červenci. A to by v podstatě mělo rozjet důležitou debatu týkající se tohoto návrhu. Návrh týkající se digitální smlouvy je úzce propojen s dalšími iniciativami balíčku ECC a to je velmi důležité, abychom si to zapamatovali pro celý ten legislativní proces, protože tady jde o to propojit opravdu užitek těchto iniciativ s tím v podstatě finálním eh, účelem. To znamená, tady musíme opravdu všechno propojit tak, aby z toho co nejvíce těžili koncoví zákazníci. A i z toho důvodu si myslím, že je extrémně důležité, aby ten náš cíl byl co nejzacílnější a nejharmoničtější. Chci ještě jednou zdůraznit, že je zcela že je to zcela nezbytné, tak to jednat ve chvíli, kdy chceme opravdu všem eh, předložit hmatatelné eh, výsledky. A chci říci to zcela jasně. Vidím tady opravdu eh, historický okamžik pro to, aby se nám podařilo ještě navýšit vyšší bezpečnost našich občanů i v oblasti digitálního obsahu. To znamená nepří, neoberme se o tuto možnost. A chci eh, skončit svůj projev několika slovy o soukromí. Eh, pokud jsem to dobře pochopil, tak v poslední hodině jste se právě zabývali otázkou týkající se právě toho návrhu elektronických komunikací všechny výbory v tuto chvíli už vydali eh, stanoviska k této otázce. Děkuji vám za velmi tvrdou práci, ale je pravda, že v tuto chvíli ještě stále hodnotíme hodnotíme a, jsem velmi rád, že eh, v tuto chvíli ten časový harmonogram je velmi ambiciózní. Vidíme, že tady i v rámci Evropského parlamentu a různých výborů tady v podstatě existují různé pozice došlo k jednání se všemi zúčastněnými stranami, což je opravdu velmi důležité pro to, aby byly zohledněny všechny zájmy a požadavky všech stran. To znamená, že takto jsme jednali ve chvíli, kdy jsme vypracovávali první návrh eh, tohoto návrhu a šlo mi o to v podstatě zajistit co nejvyšší úroveň eh, soukromí či nejvyšší úroveň ochrany a chci říci, že bez jakéhokoliv soukromí nemůže existovat důvěra a ve chvíli, kdy nebude existovat důvěra, tak nebudou také využívány online služby. A proto jsem také velmi rád, že v tuto chvíli Evropský parlament vypracovává poslední návrh zprávy, který nám předloží po letní přestávce a těšíme se tedy na celý ten další proces vyjednávání. Já vám v tuto, děkuji, v tuto chvíli děkuji za to, že jste mě vyslechli a samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Já doufám, že se určitě budete ptát mimo jiné i na geoblocking, protože já jsem měl velmi omezenou řečnickou dobu, to znamená, že jsem se tomu nestihl povinovat. Děkuji vám, pane místo předsedo. Paní Regner se jako první přihlásila. Děkuji vám mnohokrát za Eh, toto velmi obsažné vysvětlení. Já bych se vás ale chtěla zeptat na něco, o čem se tady nehovořilo, protože digitální svět to je věc velmi široká. Chtěla bych se zeptat na toto. Definice eh, digitálních eh, subjektů. Ano, to je věc, o které hovořil pan Moskovič a paní Jourová ti se tím eh, zabývají a my máme eh, tady otázku eh, korporátní konsolidované daně a také se to objevilo ve výboru pro Panama Papers, tedy podniky, které mají pobočky tady či tam, mají prostě filiálky, mají ceřiné společnosti. Je to věc, která je z právního hlediska relevantní, protože tady se zabýváme Eh, podnikovým právem. A co se týče digitálního světa, tak je důležité, aby zde eh, na evropské úrovni jsme to vyřešili, protože na národní úrovni nemáme definice. A je to eh, úkol pro komisi. A proto mám pro vás konkrétní dotaz, zali komise jako celek plánuje, aby se definovaly tady tyto digitální provozovny. Paní Reda? Děkuji vám, pane místo předsedo, za přehled mnoha důležitých témat. Já se pokusím zeptat na tři věci. Za prvé, všichni se asi shodneme na tom, že digitální jednotný trh nebude fungovat, když si každý stát dělá víceméně, co chce. Eh, Hovořilo se o německém zákoně o fake news, byl jste velice kritický vůči němu, na tom nejste sám. Eh, také zpravodaj OSN pro svobodu projevu, reportéři bez hranic, Eh, uskupení v německém parlamentu a další to kritizují. Z německých sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli, že navzdory kritice eh, mluvčí komise oznámil, že vítá německý návrh a že komise nebude eh, do toho návrhu během oznamovacího období zasahovat. To je, myslím, velice neobvyklé, protože postup pro testování tohoto zákona po notifikaci ještě nebyl dokončen a pokud už teď slyšíme, že eh, komise nebude zasahovat, eh, tak eh, si říkám, jak moc je to užitečné, že se nebudeme dotýkat směrnice o elektronickém obchodu, když pak jeden členský stát, Německo, může tuto směrnici ignorovat a také listinu základních práv jenom proto, že jsou uprostřed volební kampaně. Eh, takže eh, prověří komise tento zákon v rámci oznamovacího řízení a podnikne kroky v případě, že nebude v souladu s evropským právem. Za druhé, autorské právo. Eh, u vytěžování údajů jste říkal, že není možné Eh, tuto výjimku rozšiřovat na firmy, protože jsou na trhu eh, k dispozici licence. A pokud jsem tedy firma, která například má software na rozpoznávání eh, hlasu a musím používat miliony nahrávek a videí, které jsou volně k internetu na dispozici, abych vlastně naučila software rozpoznávat jednotlivé aspekty lidského hlasu, jak mohu říkat licenci od milionů držitelů práv, kteří dali to video na internet, ne za účelem vlastně vytěžování dat, ale prostě za účelem sdílení e, protože vlastně to se netýká e, tvůrčího obsahu. Tady jde jen o to, aby bylo možné třeba porovnávat různé typy e, hlasových projevů, tak aby se to ten algoritmus naučil. A víme, že jsou závažné případy diskriminace na základě algoritmů. Například rozpoznávání projevu je špatné a eh, u eh, ženských hlasů, což je závažný problém. Takže pokud firmy nejsou schopny řádně provádět to vytěžování dat, protože musí získat licenci na něco, jako je rozpoznávání projevů, tak by to bylo dosti problematické. A konečně k otázce hyperlinků. Komise navrhuje vlastně možnost pro eh, vydavatele, když například eh, zveřejňujete část novinových článků, potřebujete licenci a pak se říká, že se to eh, netýká hyperlinků, které nejsou sdělením pro veřejnost. To je prostě nelogické. To znamená, že když nekomunikujete s veřejností, tak nepotřebujete licenci na komunikování s veřejností. No to je přece samozřejmé. Ale jak tomu je z výňatky z novinových článků, které jsou zahrnuty v tom hyperlinku, v tom textu URL, anebo jsou součástí toho hyperlinku, jako je třeba název novinového článku, bude tedy nutné mít i licenci pro zveřejnění názvu. V minulosti komisař Ettinger říkal, že ano. Děkuji, paní Anderson. Děkuji. Já mám dvě otázky. První se týká Marrakešské dohody, eh, což je eh, dohoda, která by měla zlepšit přístup eh, nevědomých a z rakově postižených lidí k knihám v EU i po celém světě. A my doufáme, že parlament bude hlasovat pro provedení tohoto textu příští měsíc. Nicméně tím se dostávám k další otázce eh, a tou je ratifikací eh, Marrakešské dohody ze strany Evropské unie. Protože to je věc, které, ke které už mělo dojít před rahnou dobou a teď, pokud jde o provádění, tak eh, musíme vyjádřit tedy poděkování komisi za skvělou práci, kterou v tomto ohledu odvádí. Jak tomu tedy dál bude? Jak to bude s ratifikací? tak aby knihy mohly být volně dostupné. Další otázka se týká eh, toho, zda budou eh, návrhy ke směrnici IPRED, což eh, objevují se informace, že nebudou žádné takové návrhy na přeskum této směrnice. Eh, došlo k úniku interního dokumentu komise, kde se hovoří o tom, že by mohlo dojít eh, k revizi eh, této směrnice. A já bych tedy rád dostal více informací. Bude návrh na revizi této směrnice nebo ne? Thank you. IPRD ED is the IPR Máte tedy na mysli IPRD, což je informace eh, týkající se eh, vymáhání eh, směrnice o právech duševního vlastnictví pro ty, kteří to neznají. Paní Hannibal, děkuji. Děkuji panu komisaři, že přišel mezi nás. Pokud jde o směrnici a autorském právu, komise připravila velice vyvážený návrh a já to vítám. Mám tady jenom pár věcí týkající se především platform. Eh, už po několik let zaznamenáváme eh, vlastně rostoucí sílu platform, jako je třeba Google, a myslím si, že opravdu potřebujeme toto uznat a zamyslet se nad tím, jak eh, je třeba omezit. A vy jste, eh, myslím, uvedl eh, týkající se vlastně zveřejňování článku z tisku. Víte, že v tomto výboru se o tom hodně diskutovalo. Myslím si, že bychom to měli zachovat. Opravdu potřebujeme takováto ustanovení. Podobně ten rozdíl v hodnotách. E, máme spoustu důkazů, které ukazují, že řada e, tvůrců e, nebo interpretů mají vlastně klesající zisky a je třeba to nějak řešit. A samozřejmě pokud jsou lidé, kteří vytvářejí takovouto práci, tak není možné, aby prostě byli stále eh, eh, chudší kvůli technologickému rozvoji. To znamená, že to, co je eh, to, to, mm, ve směrnici, je velice dobré. Určitě potřebujeme takový přístup, aby byla zaručena spravedlivá odměna pro tvůrce a umělce. Také jsem se chtěla zeptat na ten geoblocking. Vy jste vlastně asi chtěla, aby jsme se vás na to zeptali, protože Hovoří se e, o tom, že vlastně e, by e, měla být volnost podnikání. A byla bych tedy ráda, abyste se podrobněji zmínil o tom zeměpisném blokování, o zemi původu, protože celá tato otázka teritoriality je velice důležitá, protože především pro vysílání, protože celý ten vysílací model obvykle funguje na principu teritoriality a hrozí, že přijdeme e, o některé kvalitní produkce, když se tento princip hodně změní. Ale týká se to tedy toho mm, zeměpisného blokování, které jste nezmínil a byla bych ráda, kdybyste o tom pohovořili šířeji, e, protože to s tím samozřejmě souvisí. A Můžete tedy také vysvětlit postoj komise nebo váš postoj k otázce toho zeměpisného blokování nebo geoblockingu. Děkuji, paní Delvo a prosím o stručnost, protože eh, pan Ancip je tady s námi pouze do tři čtvrtě, je tomu tak? Ano, když to říkáte, eh, říká pan, pan komisař. I am sure he can... Eh, Určitě může zůstat i déle. Ano, já budu velice stručná, pane předsedo. Já si cením snahy komise v oblasti digitálního jednotného trhu ale také vidím určité problémy a odpor mnoha členských států vůči změnám právních předpisů. Eh, je, myslím, dobrou cestou zavést společné právní předpisy eh, předtím, než si své vlastní právní předpisy udělají jednotlivé členské státy. Máme návrh zprávy o robotice a o právních dopadech robotiky v Evropské unii. A musím říci, že jsem byla poměrně zklamaná reakcí komise, protože eh, souhlasí s naší analýzou, ale nenavrhuje žádné konkrétní kroky. A já bych se tedy zeptala, zvláště v otázce odpovědnosti, protože budeme mít tedy ta auta bez řidičů na silnicích. Německo už eh, zavádí nebo se snaží zavést zákon o odpovědnosti a pokud nedojde k harmonizaci předtím, než se každý členský stát vytvoří svůj právní předpis, tak eh, jako obvykle prostě budeme pozadu. A já bych eh, se tedy chtěla zeptat, eh, zda je alespoň sebe menší naděje na to, že bude nějaký konkrétní návrh týkající se odpovědnosti ještě do konce roku. Děkuji. Děkuji, pan Foss. Vielen Dank. Ähm, Eh, děkuji vám za slovo a děkuji také za komentář. Nejdříve ten dotaz a eh, na to teď jsem se zeptal pana Timmermanse. Eh, my máme stále více právní akty, častěji, které jsou prostě propojeny, buď obsahově, či definicí osobní údaje, soukromí na internetu, potom digitální obsah a kodex. A já nabývám eh, dojmu, že tady máme takové eh, eh, takové odlišná témata, která nejsou propojená. Jak to můžeme všechno spojit, protože tady máme eh, různé Eh, věci a měli bychom to vytvořit, aby to bylo eh, nějakým způsobem eh, spojené, protože jinak to potom není konzistentní. Co se týče kybernetické bezpečnosti, zde bych chtěl říci, že to je něco, kde je potřeba mít ještě větší důvěru, která je stále více podkopávána a zde potřebujeme něco, Eh, tak aby eh, třeba, když máme 100 eh, megabajtů, tak musíme myslet v gigabajtech, prostě jiný přístup. A potom mm, také, co se souvisí uh, uploadování a tak dále. Potom otázka autorských práv, tak zde jsme v takové fázi, kdy to tolik neprojednáváme. Doufám, že se k tomu vrátíme v září, v říjnu. Co se týče digitálního obsahu, Eh, tady máme zase eh, další dva důležité dotazy, tedy zase ten vztah eh, s nařízením o ochraně osobních údajů, to už jsme vyjasnili, ale potom údaje jako protiplnění. Je to nějaký nástroj, který bychom měli ošetřit v té soukromé sféře. A potom ještě ten můj dodatečný dotaz. Já tady pořád slyším, že tady existují obavy ohledně toho, že je, chce, chce upravit vlastnictví údajů. Já jsem toho názoru, že tady se dostáváme eh, do velmi komplikované situace, komu patří údaje, eh, jaké vztahy tam jsou, že to už se eh, potom nedá kontrolovat. A otázka vlastnictví údajů, to není věc, která by nám umožnila pokročit ku předu. A já mám zde pocit, že se tady pořád eh, snažíme eh, tady, aby ten eh, digitální svět se nějakým způsobem zpracoval pomocí nějakých struktur myšlení. Je potřeba, abychom byli více kreativní, mít tu odvahu, ale pokud budeme myslet tradičně v těch starých strukturách, tak ten digitální svět nebudeme moci uchopit. Mrs. Kaufmann. Paní Kaufmann. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Děkuji vám, pane komisaři. Já bych se chtěla äh, vrátit tomu, co řekla paní kolegyně Honibol, pokud jde o to zeměpisné blokování. Můžete nám prosím něco k říci ohledně k tomu, jak to vypadá eh, s, eh, se směrnicí kapsat a jak to s tím souvisí a jaký to má vliv na eh, věc geoblockingu. Podle názoru komise zdali geoblocking by zde tedy mohlo být znemožněno v budoucnosti. Uh, Děkuji. Kolik budu mít minut? Eh, tak eh, kolik potřebujete, co to znamená, to je velmi relativní. Eh, prosím, odpovězte stručně, tak, aby všichni poslanci byli spokojeni. Dobře, stručně. Ne, ne, nechci vás nějak omezovat. Eh, vy máte určitě náročný program. Daně. Eh, tady v tomto výboru to bylo eh, řečeno velmi jasně, že všechny ty daně musí být vyplaceny placeny v těch místech, kde prostě vykazují zisky ty společnosti. A potom otázka ohledně definice. Eh, co je to eh, digitální podnikání. A pokud jsme skonstatovali, že eh, se musí platit daně v té zemi, kde vykazují zisky, no tak samozřejmě musíme vysvětlit, co to znamená. Ale já vám zatím tu definici poskytnout nemohu. Ohledně německého práva. Já zatím příliš brzo, abych se k tomu vyjádřil, ale oznámili návrh tohoto zákona a já jsem o tom uh, diskutoval s ministrem a bylo mi řečeno, že došlo k nějakým eh, úpravám, nebo že jsou ochotní k úpravám. Tam, eh, kde jsou nějaké právní otazníky. Eh, oznamovací povinnost, eh, potom eh, tam ano, tady jsou určité právní otázky, ale já nemám takové obavy ohledně Německa, protože provádění práva v Německu bude celé jistě v pořádku Já jsem ale přesvědčen, že německé úřady nezneužijí odstavce či články zákona, ale jakým způsobem se to bude provádět v jiných zemích, kde jiní použijí tuto legislativu jako příklad. Vy, my víme o těch jiných zemích, které mám na mysli, já mám zde určité závažné pochybnosti. Zatím nemohu říci, jak eh, bude v této otázce komise vystupovat. Eh, máme čas na to, abychom to rozhodli. A pokud nezahájíme stanovisko, tak eh, my si ponecháme toto právo na později. Pokud zjistíme, že došlo k pokroku, a že je to v rozporu s právem Evropské unie, tak eh, samozřejmě zasáhneme. A co se týče vytěžování dat, jak už jsem řekl několikrát, eh, nejedná se pouze o vytěžování dat, ale co se týče všech těchto otázek, stejný přístup. My se díváme na politickou realitu. Ten náš návrh byl dokonce eh, liberálnější než jakékoliv eh, eh, nejliberálnější řešení v Evropské unii, což bylo to britské řešení. Já si nemyslím, že bychom měli zničit nějaký model podnikání, který dnes funguje. Ale Eh, zároveň my víme, že vytěžování dat eh, není ve většině českých států dáno k dispozici vědcům. Víme, že Evropská unie má vedoucí úlohu v této oblasti, ale eh, díky vědeckým článkům, kteří, které jsou zveřejněny ve, Spojených, ve Spojeném království. Mnoho vědců Eh, bohužel eh, většina věců nemůže využít eh, vytěžování údajů a textů. Ten náš návrh byl vyvážený. Já bych se nechtěl zahájit ten nejambicioznější návrh, nějaká veřejná konzultace, která by trvala strašně dlouho a k ničemu by to nevedlo. Já chci mít skutečné výsledky a to je proč se díváme na názory v různých českých státech, potom na to, jak se na to dívá parlament v rámci různých výborů a tak dále. Já budu chránit eh, náš eh, návrh o autorských právech, eh, včetně vytěžování údajů a textů. Ale určitě vítám myšlenky, jak to ještě zlepšit. Hyperlinking, je to napsáno eh, v textu, eh, že ta eh, sousedící práva pro vydavatele neznamená, že hyperlinky se zakážou. Když hovoříme o hyperlinkech, tak to je chráněno autorskými právy dnes. Eh, protože eh, tady se jedná o fotografii, o novináře, to jsou ti ehm, majitelé těch práv. A v případě těch eh, sousedících práv vydavatelů, tak se tam nic nestane s těmi hyperlinky. Já vidím, že se mnou nesouhlasíte, ale jsem o tom zcela přesvědčen, že tento návrh, který jsme připravili, tak byl vyvážený a abych byl upřímný, já nevidím eh, jiný důvod, aby proč eh, tady toto case law, které máme eh, v případě hyperlinku a to, co navrhl, bylo navrženo z pera komodíny, ale vy určitě eh, o to ještě projednáte v rámci eh, parlamentu. Eh, co se týče dohody z Marrakešu, tak je, je opravdu škoda, že to trvalo tak dlouho po tom, co se podepsala tato dohoda, takže trvalo tak dlouho ji ratifikovat. Ale nyní se už blížíme ratifikaci. Je to krok správným směrem. A, uh, a musíme samozřejmě se postarat o osoby s postižením, o nevidomé osoby, aby měly přístup také e, k digitálnímu obsahu. ty interinstitucionální debaty ohledně odpovědnosti, která instituce, který členský stát má eh, právo, aby se těmito otázkami zabývali. Eh, tady je potřeba to eh, vyjasnit, aby to vyjasnil soud soudní dvůr evropský a doufám, že to bude brzy. IPRED. E so, uh, we are planning to... Eh, ohledně IPREDu, eh, tak eh, my tady ta směrnice o autorských právech, my k tomu předložíme naši návrhy, ale bude to trvat určitý čas. Chtěli bychom Eh, pracovat na těch eh, samoregulačních eh, řešeních v souladu se zásadou peněz. Tady máme několik příkladů v případě dopravy, reklamy a tak dále. Já jsem přesvědčen, že je Eh, jsou řešení samoregulační na dobrovolné bázi, takže eh, já jsem pro toto spíše než pro nějaké eh, přísné regulace horizontální povahy v případě možných porušení. Value cap. To není velký problém pro běžného občana, který má e, přístup e, k digitálnímu obsahu, ale je to problém pro hudebníky. Máme různé e, platformy, některé, tak tam to musíte se to od, zaregistrovat a až 2 miliardy eur, ale potom tam tam jiné platformy, tam je až miliarda kontaktů, ale, ale ty dávají eh, hudebníkům 0,6 miliard eur. Já chápu hudebníky, kteří říkají, že tam je velká mezera a jsou nespokojeni. A abychom toto vyřešili, tak jsme e, zahájili, připravili ten náš návrh, který se týká e, technických věcí případě digitálního obsahu. Opět eh, říkám, že podle mého názoru ten návrh je velmi vyvážený, že není eh, v rozporu se zásadami směrnice o obchodování na internetu. Určitě je možné mít eh, více jasnosti v případě eh, těch eh, majitelů práv a jejich odměňování. Protože dnes eh, příliš mnoho tvůrců je nespokojeno. A co se týče ID obsahu, tak to není tak drahé, jak si lidé myslí. Vždy se uvádí příklad YouTube, že ten obsah ID už tam byl v roce 2007 a podle nich investovali 600 eh, milionů eh, amerických dolarů. Ale máme další poskytovatele eh, služeb, kteří identifikují 10 tisíc písní a zaplatili 400 500 dolarů což není tak drahé. A jak víme, hudebníci 90% těch lidí, kterých se eh, ptala platforma, třeba YouTube, tak oni řekli, že chtějí, aby se speněžil obsah a 10% ne. Eh, for, for musicians. Co se týče hudebníků, tak pro ně je to samozřejmě velmi důležitá záležitost a myslím si, že nemůžeme i nadále v podstatě jednat tak neférově, jak jsme jednali. Co se týče otázek zodpovědnosti, tady musíme opět hovořit o datové ekonomice. Musíme také hovořit také o svobodných tocích údajů, které jsou zcela zásadní pro naší datovou ekonomiku, ale musíme se zabývat i otázkami, jako je například eh, držení těch údajů či vlastnictví údajů. A doufám, že tento návrh týkající se toků údajů který bude tedy k dispozici už v září a který právě zohledňuje všechny tyto nové otázky, tak, jak říkám, nejsem tak stoprocentně optimistický, nevím, zdali se nám to podaří dovést do konce až tady už před koncem tohoto roku, protože tady ty postupy v různých členských státech jsou velmi odlišné, některé jsou lepší, některé jsou horší a někde neexistují vůbec. Například Siemens v Estonsku vlastně vůbec nechce vlastnit ty údaje, chce mít přístup k údajům. Ale samozřejmě tady spousta lidí bude mít přístup a budou vlastníky údajů. Například TomTom. TomTom Oni nechtějí být jaksi vlastníky těch přístrojů, zařízení. Oni chtějí mít přístup k údajům, ale jak můžete vy v tuto chvíli rozhodnout, který postup je správný a který není? To znamená, že tady ta otázka zodpovědnosti je extrémně důležitá. Nicméně v tuto chvíli vám přesně nemohu říci, kdy s tím naším návrhem přijdeme. A co se týče obecného nařízení o ochraně údajů a směrnice o e-soukromí, tak tady samozřejmě potřebujeme něco, co jde ještě nad rámec to je současné působnosti, protože eh, v tuto chvíli tady těch věcí, které je třeba pokrýt, je více. Když jsme v podstatě přišli s těmito návrhy, tak hlavním cílem byla harmonizace pravidel napříč Evropskou unii, protože v tuto chvíli směrnice o e-soukromí a její implementace v různých členských státech probíhala odlišným způsobem. To znamená, že nám jde o to, abychom dosáhli harmonizace těchto pravidel také. E, provozovatele telekomunikačních služeb a informačních služeb, eh, tady musí dojít k určité harmonizaci, musí se také držet stejných pravidel. To znamená, že je třeba zajistit důvěrnost eh, informací ve chvíli, kdy hovoříme o telekomunikačních aktérech. Neměli jsme žádné jaksi závažné problémy s OTT, ale podle vlastně těch veřejných konzultací víme, že lidem hodně záleží na soukromí a ochraně jejich údajů a 92, 93, 89 vlastně podle různých států to, bylo, to byl podíl lidí, kteří vyjádřili jaksi zcela eminentní zájem na těchto záležitostech. Takže důvěrnost informací je v každém případě extrémně důležitá pro naše občany. Ale chápu, že tady ještě stále zůstávají některé otevřené otázky. Hovoříme tady o nastavení různých procesů, ale jaké možnosti máme? Jsou cookies tím správným řešením pro všechno? Protože spousta lidí říká, že už prostě cookies nechce, Dále někteří lidé chtějí standardní bezpečnostní nastavení pro všechny. Eh, dále jsou jiní, kteří říkají, že vlastně taková je to, taková to ustanovení vůbec nejsou nutná. Ale tady v těchto otázkách je pravda, že Evropská komise je velmi otevřená a naslouchá všem aktérům. Co se týče zeměpisného blokování či takzvaného geoblockingu, jak jsem už mnohokrát řekl, je tady třeba dodržovat princip teritoriality. I současná komise tento princip chce zachovat, ale musíme samozřejmě také zajistit právní přístup k digitálnímu obsahu pro naše občany protože lidé, kteří v dnešní době velmi agresivně chrání tuto teritoriální exkluzivitu, jsou lidé, kteří v podstatě vůbec nevěnují žádnou pozornost případům porušování. 20 uživ, dodavatelů v Evropské unii používá EPN jako přístup k digitálnímu obsahu. To znamená, podle pravidla tady musíte platit 8, 9, dokonce až 12 eh, euro za měsíc. Ale spousta lidí se ani neuvědomuje, že jedná špatně ale problémem je nespravedlivé odměňování autorů. To znamená, že 60 filmových, 60 eh, jaksi dotazovaných říká, že používá stahování zdarma. Ale co to znamená stahování zdarma? Je to torrent nebo co to je? Za nějakou dobu se s tím určitě vypořádáme, ale opět tady vyvstává problém toho nespravedlivého odměňování autorů. To znamená, my chvíli, kdy hovoříme o absolutní exkluzivitě, tak eh, to vychází z toho principu 0 nebo 100 jak můžete zajistit tu absolutní exkluzivitu? Někdy mezi nulou a stovkou, tak tam tomu nerozumím. tady opravdu tu exkluzivitu je třeba hledat někde na úrovni 55, 60, 70 To znamená, že i producenti, kteří v podstatě tak nabádají k té eh, teritoriální exkluzivitě, si to musí uvědomit, protože eh, absolutní exkluzivita prostě neexistuje. Něco takového je prostě naprosto mylný pojem. Museli jsme najít konsenzus v otázce zeměpisného blokování. Já hovořím tedy u toho neospravedlnitelného zeměpisného blokování, hovořím tady o postupu krok za krokem, to znamená postupného eh, odstraňování, to znamená, že tady už došlo k odstranění vysokých poplatků za roaming. Za chvíli tady budeme hovořit o té přenositelnosti a zákaz zeměpisného blokování je další věc, na kterou lidé čekají, kterou chtějí. A proto bych vás rád poprosil, abyste i v rámci těchto vyjednávání byli co nejkonstruktivnější a abyste se snažili držet se tohoto vyváženého přístupu. Tímto vám děkuji. Ne, ještě jednu věc. Co se týče případu Sky, tak to je otázka hospodářské soutěže. To jsou velmi specifické případy. Pouze pokud bychom vycházeli z nějakých konkrétních informací, které se týkají konkrétních společností, nemůžete v tuto chvíli říci, že to, co se stalo v případu Sky, se bude opakovat u jiných podniků, protože tady ty podniky jsou opravdu velmi odlišné a chci říci, že si nemyslím, že tento případ by měl být precedentem nebo by měl být jaksi základem pro nějaké nové, nová právní pravidla. Toto řešení je těžko aplikovatelné pro všechny ostatní případy. Nemůžete říci, že by z toho vyplývalo nějaké nařízení či směrnice. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji za všechny odpovědi, které jste nám dnes poskytnul. Chápu, že bychom tady mohli debatovat ještě mnoho a mnoho hodin, protože ty otázky, kterými se zabýváme, jsou extrémně zajímavé. To znamená, že ten strukturovaný dialog s vámi bude i nadále pokračovat a já se těším na naše další společné setkání.